Dear friends, Vážení přátelé, zahájíme naši dnešní konferenci. Vítejte, ví, chci přivítat všechny účastníky naší konference. Chtěla bych eh, připomenout, že tlumočení je k dispozici ve všech oficiálních jazycích Evropské unie a že si správný ka- kanál svého jazyka můžete zvolit eh, na konzolách na stolech. Vítejte v Evropském parlamentu. Eh, přeji nám plodnou konferenci za účasti mnoha národních parlamentů, a hned na úvod chci předat slovo místo předsedovi Evropského parlamentu Dimitriosovi Papadimulosovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako místo předseda Evropského parlamentu, který je zodpovědný za genderovou rovnost, jsem velice rád, že vás zde vidím v tak hojném počtu, abychom mohli diskutovat o tomto významném tématu. V Evropské unii tíhneme k myšlení, že naše vzdělávací systémy jsou si rovny. A konec konců po celém světě je pravděpodobnější u dívek, že budou mít přístup ke vzdělání než u chlapců. A navíc se zdá, že děvčatům jde eh, v prvních letech školy studium lépe než chlapcům a eh, také eh, co se týče absolventů vysokých škol, Eh, je mezi nimi více dívek. Ale já sice s tímto souhlasím, nicméně zde zůstávají ještě určité nerovnosti, které zde jsou příliš dlouho. Výzvy, se kterými se potýkají třetí, zem, třetí státy, jsou samozřejmě rozmanité, ale já jsem přesvědčen, jako tomu je v případě všech evropských zemí, že je správné, abychom se zabývali eh, smazáváním nerovnosti mezi vynikajícím výkonem žen ve ško- eh, a dívek ve školách, včetně matematiky a věd, vědních oborů, a kariérními možnosti volby mladých žen. Stále ještě je více e, mužských absolventů než absolventek v matematice, vědách a technologii. To jsou sektory, které jsou eh, spojeny s lepšími pracovními místy a s vyššími mzdami. Lze vyřešit tak složitou otázku dnes? Ne. Okamžitě to nejde. Ale já jsem v tomto optimistický a eh, doufám, že brzy toto bude možné vyřešit. A ještě jednou chci říci, že věřím, že je důležité vyslechnout si experty, kteří jsou zde dnes přítomni, abychom viděli, jak společnost, včetně učitelů, vzdělovatelů, také začlenuje svá očekávání od dívek a žen a jejich životních voleb. Eh, také se eh, těším, kromě eh, toho, že si vyslechneme experty z členských států, tak i experty z zemí, které chtějí přistoupit do EU. A přejeme si, aby prostřednictvím vzdělávání ženy a dívky získaly vyšší moc, vyšší váhu ve společnosti. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a přeji nám všem plodnou konferenci. Eh, Děkuji vám, pane místo parlamentu Papadimulisi, také za předsedkyni eh, výboru pro eh, kulturu a vzdělávání, která mezi nás přijde za chvilku, bych zde chtěla přivítat všechny účastníky a účastnice. Je tu mezi námi 62 poslankyň a poslanců, ale více Eh, poslankyň z 18 členských států a také z Norska a eh, ze šesti eh, zemí, které usilují o přistoupení do EU. Než předám slovo paní komisařce Jourové, která zde sedí po mé levici, mám tu čest také vám představit velice odvážnou dívku, která je pravděpodobně nejlepším příkladem, na kterém dnes si můžeme ilustrovat význam vzdělání pro děti, pro děvčata, proto aby bylo dosaženo rovnosti a posílení moci e, váhy žen a dívek ve společnosti v Evropské unii. E, v loňském roce obdržela titul e, Evropská digitální dívka roku. A Nyní nám chce sdělit několik eh, významných eh, eh, věcí. Prosím, slovo má Manon van Horebek. Já se jmenuji Manon van Horebek a je mi 11 let. A v říjnu jsem získala cenu European Digital Girl of the Year, neboť se zasazuji za to, aby do techniky šlo více dívek. A technikou se hodně zabývám a vším, čím, co se kolem toho točí. Letos eh, jsem nastoupila eh, do prvního ročníku eh, střední školy a pro mě to byla velká, velký krok, protože se tam zabýváme v zásadě neustále matematickými, technickými větami, vědeme pořád a máme počítače k dispozici a to, byl pro mě, to byla pro mě velká změna. A chtěla jsem říct jednu věc Eh, děti dneška a eh, teenageři eh, dneska, dneška jsou vlastně spojeni s technologiemi, protože technologie budou všude v lednicích, v telefonech, v autech, v domech. A proto je třeba, abychom na středních školách měli k dispozici více techniky, protože se učíme řešit problémy myslet eh, kreativně a to je třeba i prostřednictvím technologií eh, na střední škole. Jak to zašlo pro mě? Já jsem eh, vlastně začala tady na tomhle Gore Dorjo, což je takové místo, kde se scházejí děti a kde programují. Tam jsem se vlastně naučila něco, co mě začalo strašně fascinovat a už jsem nikdy programovat nepřestala jsem eh, také eh, ráda, že eh, to dělají i ostatní. A tady vlastně vidíte, co to tady dělám. To je takový můj první robot, který jsem vytvořila, když mi bylo 8 let. Mám ho tady, abych vám ho ukázala. A tím taky začal tak trošku můj vztah s technikou. Také jsem takovou takovou trenérkou v Code Dojo. Eh, použív, tedy pomáhám dalším dětem učit se eh, programování. Tohle byla taková akce, eh, kde jsme měli programátory z velkých firm. A tehdy jsme ještě vlastně moc programovat neuměli a tam jsme se to také hodně naučili. Mně se to tam hrozně líbilo. V červnu Eh, jsme eh, dělali Core Dojo eh, tu akci tady v, Snelly Cruz a v Evropské komisi, protože ona mm, o tom nechala natočit celý film a říkala si, že by bylo dobré takovouhle akci uspořádat i tam, protože tam také lidé neumějí programovat a tehdy nám věnovala dvě hodiny a přišla a mm, říkala si, že to možná nezvládne a nakonec eh, zjistila, že eh, to jde. A to, to, to bylo hrozně pěkné to vidět. A, a úplně závěrem eh, bych ráda přišla s výzvou tady poslancům Evropského parlamentu. Technika je opravdu důležitá pro středoškolské vzdělávání. Opravdu ji potřebujeme. A každopádně vám děkuji za pozornost a můžete mě také eh, sledovat eh, na mém blogu Digital Girl. Thank you, Manon. Děkuji, Manon. Určitě máš před sebou eh, zářnou budoucnost. A teď dám eh, slovo Evropské komisařky eh, pro, eh, komisarce pro spravedlnost spotřebitele a rovnost pohlaví Věře Jourové. Vážení poslanci Evropského parlamentu, poslanci národních parlamentů, dámy a pánové, než se pustím do svého projevu, tak mm, bych si dovolila vyjádřila, vyjádřit ty krásné pocity z toho, co jsem právě teď vyslechla, když jsem poslouchala Manon tak eh, musím eh, eh, uznat, že si vůbec nepamatuju, jak dávno to je, co před jak dlouhou dobou jsem naposledy viděla dítě. Kolem mě jsou všichni pořád vážní, dospělí lidé. Já myslím si, že politika být obklopený akorát Eh, obklopen eh, vážnými dospělými lidmi, když já už jsem sama vážná dospělá žena. A je úžasné eh, tady slyšet mladou generaci, mladé lidi, mladá děvčata, jak vyprávějí o tom, jak se pouští do těch výzev, které jsou kolem nich a, že taky některé z nich vidí svoji budoucnost ve světě techniky. Protože ten nám určitě pomůže zvýšit eh, úroveň eh, života eh, v Evropě a to budeme potřebovat. Dámy a pánové, v předvečer Mezinárodního dne žen jsem velice ráda, že se zde můžeme dnes společně připomenout naše úspěchy v oblasti práv žena. Děkuji vám za pozornost. Evropa učinila pozoruhodný pokrok k rovnosti mezi muži a ženami. Spojili jsme své zdroje a nástroje, to znamená právní, politické a finanční, abychom zapřičinili změnu. Situace se zlepšila podstatně v neposlední řadě díky evropské legislativě. Muži a ženy nemohou být diskriminováni na základě pohlaví v zaměstnanosti, odborné přípravě, sociálním zabezpečení a přístupu ke zbožím a službám. Tolik tedy k legislativě. A teď eh, je naším úkolem eh, eh, tuto legislativu uvést do života. V Evropě podporujeme ženy v tom, aby nastoupily do práce. Je to cesta do sociálního začlenění a hospodářské nezávislosti. Eh, Snažíme se eh, eh, nastavit pracovní rovnováhu a životní rovnováhu mm, pro jak muže, tak ženy. Máme k tomu rodičovskou dovolenou a řadu dalších podstatných programů chráníme eh, ženy a dívky před eh, násilím na základě eh, pohlaví. Děláme to prostřednictvím legislativy o právech obětí. Máme také podporu národních programů proti násilí založenému na pohlaví. Dnes jsou ženy velmi vzdělané, více žen než kdykoliv předtím pracuje, ženy jsou inovativní a podnikavé. Spustili jsme kampaň, která povzbuzuje mladé lidi, zejména ženy, k nástupu eh, do eh, informačních technologií a eh, vědy. Teď jsme slyšeli, co nám řekla Manon, Evropská digitální dívka roku 2014. Ještě jednou blahopřeji. Dosáhli jsme toho hodně, ale ještě to musíme udělat hodně Proto abychom uzavřeli ty propasti, ty rozdíly mezi pohlavími. Ukážu vám několik příkladů těch výzev, které nám zbývají. Podle posledních eh, výsledků PISA rozdíly mezi pohlavími v oblasti vědy a matematiky ve školách jsou malé a zmenšují se, ale i když 15-letí eh, eh, chlapci a dívky mají stejnou úroveň, tak dívky se většinou více bojí matematiky a méně si věří. A v důsledku toho mm, jsou ženy nedostatečně eh, zastoupené v eh, oblasti eh, inženýrských věd, přírodních věd a matematiky. Mnohu mužů je podstatně více než žen v absolventu 60 až 70 konkrétně. I když ženy tedy absolvují v oblasti přírodních a technických věd, tak Eh, potom eh, s menší pravděpodobností nastoupí v těchto oblasti. Dvakrát více mužů než žen pracuje v výzkumu a vývoji. V EU 2,6 eh, milionů mužů oproti jednomu celému třem milionům žen. Ženy představují méně než 20 lidí, kteří se profesionálně věnují počítačům a technice je to taková škoda, když přicházíme o talenty, které potřebujeme na pracovním trhu. Jedině díky talentům e, žen bude Evropa e, globálně konkurenceschopná. Školy a univerzity zde musí sehrát e, klíčovou roli při prosazování rovnosti pohlaví. Učebnice ví, nebo obsah učebnic může jít proti genderovým stereotypům. Já jsem připravena spolupracovat s kolegou Tiborem Navračičem a pomáhat tak školám postavit se proti nerovnosti pohlaví, pohlaví respektive podporovat rovnost pohlaví. Jaké výzvy jsou ve společnosti? Dívky a chlapci přizpůsobují své chování, aspirace a sny světu, ve kterém žijí. Ve společnosti a v ekonomice jsou pokud, pokud jsou eh, v, tam jsou si eh, v nerovní a eh, někdy v násilné postavení, tak se to samo od sebe nezmění. Učitel může říkat dívce, že má být optimistická, ale potom pravděpodobně později dostane o 60% méně než její spolužáci možná bude pilně studovat a bude lepší než spolužáci, ale dnes pravděpodobně potom dostane jenom práci na částečný úvazek a bude muset přerušit kariéru, aby se starala o ostatní a potom nakonec dostane penzi o 40% nižší než její mužští spolužáci. Bude si vaše dcera jednou, jednoho dne muset vybírat mezi dětmi a šéfem. Bude si její partner moci vzít rodičovskou dovolenou. To jsou otázky, které si klademe a výzvy, před kterými stojíme. Měli bychom eh, posílit své eh, snahy a mobilizovat všechny aktéry, sociální partnery, místní úřady, podniky a média, vzdělávací eh, v instituce k tomu, aby pracovali na Evropě rovných pohlaví. Já chci podpořit probíhající úsilí ve členských státech, chci pomáhat všem aktérům, aby se semkli. Musíme uzavřít eh, zbývající rozdíly mezi eh, muži a ženami v eh, oblasti vzdělávání platu, v rozhodování a dalších oblastech. Ale také chci posílit úsilí v boji proti násilí na ženách. Umluva úmluva rady eh, v Evropě eh, v boji, k boji proti eh, domácímu násilí je v dobrým východiskem a všechny české státy by ji měly ratifikovat. Já si myslím, že Evropská unie by měla být modelem rovnosti pohlaví po celém světě. My budeme pokračovat ve své práci a budeme pokračovat v posilování žen a dívek v rozvojových zemích, zemích, které jsou kandidáty na přistoupení do EU i v, eh, soused, eh, v sousedních zemích Evropské unie. Rád bych poděkovala parlamentu a zejména výboru pro práva žen eh, za odhodlání prosazovat rovnost pohlaví. Jsem ráda, že mohu s vámi dnes oslovovat Mezinárodní den žen a těším se na spolupráci do budoucna. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, paní komisařko Jourová. A také se těšíme na vaši tiskovou konferenci, která se bude konat kolem půl jedné dnes. Chtěla bych také ještě uvítat eh, všechny poslankyně a poslance. Teď si také ještě vyslechneme eh, příspěvek eh, paní Howie Ibrahim. Působí jako advokátka v oblasti ochrany lidských práv a získala v této oblasti v roce 2005 Sacharovovu cenu. Jak uvidíte, je mm, hluboce přesvědčena o významu vzdělávání pro posílení postavení žen. Další milník, další rok slavíme 50 žen, slavíme Mezinárodní den žen v roce 2015. Tématem Evropského parlamentu je posílení postavení žen a dívek prostřednictvím vzdělávání. Nikdy nebylo pro toto téma příhodnější doba. Já vám k tomu gratuluji. Narodila jsem se v severovýchodním státu Nigérie ve vesnici Hina. Vlastně náhodou jsem získala vzdělání, vlastně náhodou jsem se stala právničkou, učila jsem na, Harvard, na, Harvard, na Harvardu a v současnosti se nacházím na pozvání jeho královské výsosti v Jordánském a Hašimovském království a asi také náhodou. Ale k téhle náhodě by zřejmě nedošlo, kdybych neměla vzdělání. Při oslavě letošního svátku Mezinárodního dne žen bych chtěla všechny přítomné vyzvat, abyste se zamysleli nad miliony děvčat, která tu příležitost získat vzdělání neměla. Měli bychom se ptát, měli bychom si klást otázku, co můžeme ještě učinit my, co můžete učinit vy, abychom přispěli třeba jedné, alespoň jedné dívce na to, aby získala vzdělávání. A co my, co už jsme něco udělali a co činíme tak mnoho, co můžeme ještě udělat navíc? Já vám navrhuji, abychom se zamysleli nad inkluzivním vzděláváním, které obsáhne i náboženství, tradice, ale také i třeba nové technologie nebo sociální média. A také bychom se měli zamyslet nad tím, jak celosvětově přivést do škol více děvčat. Přemýšlím také o hrozbách, které náš eh, svět eh, dnes zažívá. Hrozba terorismu a také hrozba extremismu. Dnešní dívky budou určovat naši budoucnost. A já bych chtěla, abychom se zamysleli nad názorem, že pokud budeme do dívek, které jsou dnes malé, investovat, investujeme vlastně i do e, celého lidství, i do, bouc, i do budoucna nenarozených dětí. Dovolte mi ještě říci, že jsem velice poctěná, že mám příležitost na vašem setkání promluvit. Přeji vám vše nejlepší k Mezinárodnímu dní žen v roce 2015. Společně oslavme svou nezdolnost, lidskou důstojnost a naše lásku a smíření vyšleme i budoucí zatím nenarozené generaci. Velice vám děkuji. Bueno, pues para finalizar eh, esta primera... Děkujeme. Abychom zakončili toto první kolo. Chtěla bych nejprve poděkovat paní, komise, chtěla bych nejprve poděkovat paní komisařce, paní Věře Jourové. A také děkuji i panu místo předsedovi, který oba musí odejít eh, z důvodu pracovních povinností, ale jsem velice ráda, že mezi nás dnes zavítali a že se k nám přidali. Čili teď zahájíme první panel. Ještě chvilku počkáme, než panelisté přijdou sem dopředu k předsednickému stolu a zatím mi dovolte vysvětlit, jak budeme diskusy organizovat. Nejprve si vyslechneme naše panelisty, naše hosty. A pak budeme postupovat stejně, jako se postupuje ve výborech při diskusi, co se týče poslanců a poslankyň. A mm, zástupci vnitrostátních parlamentů, prosím, vyplní speciální registrační e, listy, které máte před sebou. A e, tím se přihlásíte do diskuse budou zde pracovníci služby v sále, kteří budou procházet eh, mezi vámi a vyplněné žádosti o slovo nám přinesou. Do té první debaty, prosím, pište eh, své dotazy nebo svá jména na modré eh, formuláře. U té druhé debaty to bude růžová barva a u té třetí to bude žlutá barva. Takže máte to všechno před sebou. Takže pokud, se chcete poža- pokud chcete požádat o slovo v prvním panelu, použijte prosím modrý formulář pro účast v druhé debatě růžový formulář a pro účast ve třetí debatě žlutý formulář. Maximální doba na položení dotazu nebo komentáře je 3 minuty. Účelem je to, aby se ke slovu dostalo co nejvíce účastníků, čili prosím, každý promluvte maximálně během třech minut. až budeme znát eh, jména těch, kteří se chtějí přihlásit do diskuse, tak pak začneme udělovat slovo. A nejprve dávám slovo pa- paní Filip Kory, je ředitelkou bruselské pobočky UNICEFu. Paní Kory bude hovořit, eh, pardon, pan, pan Kory bude hovořit o eh, speciální chartě pro lidská práva. Děkuji a máte slovo. Gracias. Members of the... Děkuji. Eh, vážení eh, poslanci, vážení poslanci národních eh, parlamentů, Milá Manon, vážení hosté, dámy a pánové. Především bych rád poděkoval předsedkyni výboru pro genderovou rovnost a práva žen García Pérez a předsedkyni výboru pro kulturu a vzdělávání paní Silvie Kosta za to, že zdůrazňují význam eh, posilování moci eh, dívek prostřednictvím vzdělávání. Pro jakékoliv dítě, pro jakoukoliv dívku, kdekoliv, vzdělání není luxusem, je to potřeba. Je to základní právo. Přístup k tomuto právu by neměl být omezován hranicemi, příjmem a nebo e, postižením. Ani děti e, a jejich budoucnost by neměly být omezovány genderem, kvůli tomu, že jsou to děvčata. V tvrdých ekonomických dobách příliš často se bude stávat, že e, děvčata budou opouštět školu dříve než sourozenci mužského pohlaví může očekávat tato dívka, že bude vydělávat méně než eh, chlapci a muži, pokud vůbec bude něco vydělávat. Bez kvalitního základního vzdělávání vel, eh, velmi pravděpodobně se brzy vdá a proti své vůli Eh, bude mít vyšší pravděpodobnost, že umře při porodu a bude mít menší pravděpodobnost, že bude mít sama zdravé děti a bude je posílat do školy. Tím způsobem se bude opakovat eh, tento začarovaný kruh nevýhod. Máme velice jasné důkazy o tom, že vzdělávání ve středních školách může být pro dívky významnou eh, silou, která způsobuje změnu jak pro dívky, tak pro celé společenství. A to je eh, zejména zjevné v rozvojových zemích. Eh, dívka, která má za sebou několik let vzdělání, se vdává o čtyři eh, léta později a má celé dvakrát méně dětí. Eh, dokonce jedna studie ukazuje v 50 zemích, že každý další rok školního vzdělávání zvyšuje 40-letý eh, růstový růst HDP eh, o 0,37 bodů. A také vzdělaná matka velmi pravděpodobně bude posílat své děti do školy. Eh, posilování moci dívek prostřednictvím vzdělávání je tedy procesem, který má význam pro změnu pro každého jednotlivého člověka a pro každou jednotlivou generaci. Ale přesto je zde stále mnoho bariér které brání eh, pokroku a přetrvávají jak staré eh, překážky, eh, tak nové, které musí dívky čelit v Evropské unii i jinde. Jak si může rodina dovolit posílat dívku do školy, pokud je vysoká cena školného? A co například stereotypní úloha žen? bez vzdělání, jak může dívka získat pracovní zkušenost, kterou potřebuje, aby dostala práci? Jak můžeme zajistit, že dívky vůbec zjistí, jaká jsou jejich práva? Tyto otázky se týkají dívek všude, v Evropské unii i mimo ní. UNICEF, jak víte, pracuje s rozvojovými zeměmi, také s podporou Evropské unie a snaží se najít inovativní a efektivní způsoby, jak reagovat na tyto výzvy, které se týkají práv dívek na vzdělání. Čeho můžeme dosáhnout společně v Evropské unii? Tím, že budeme dívkám v Evropě poskytovat vědomosti, dovednosti a sebedůvěru, aby mohli plně dosáhnout svého potenciálu a rozvít jej, aby, mo, jak jsme nyní viděli například u Manon, eh, aby mohli zlepšit svou účast v politickém světě a ve společnosti, a aby věřili ve své vlastní schopnosti. To je cíl, kterého dosáhneme pouze, pokud budeme aktivně podporovat jejich práva. Práva od samého dětství. UNICEF eh, připravil nástroj eh, pro vzdělávání dětí o jejich právech. A Každé dítě, včetně dívek, je v samém centru vzdělávacích eh, snah tak, aby prakticky a prostřednictvím různých cvičení děti, včetně dívek, eh, získávaly větší váhu. A máme tento, tuto brožurku, která eh, vám byla rozdána do vašich eh, dokumentů. My používáme metaforu tří větví. Dívky se musí dozvědět o svých právech, to je první věc. Za druhé, prostřednictvím svých práv a za třetí kvůli svým právům, neboli musí sami jednat. Toto je eh, postup, který eh, nemá velké náklady a přitom má obrovské výsledky. V Evropské unii čelíme eh, krizi. A je důležité, že zde je tento finančně nenáročný způsob. Eh, potřebujeme ale inovativní materiál, eh, potřebujeme eh, učebnice a učební osnovy. To je ten první prvek, jak se dívky dozví vůbec o svých právech. Jsme přesvědčeni, že těmto tématům se bude věnovat například doktorka Rodriguez ve výboru FEM ale také se přesvědčení, že zapotřebí jít dál. Naučit se prostřednictvím svých práv něčemu znamená proměňovat eh, prostředí, ve kterém se dívky vzdělávají. všichni se v nich eh, vzdělávají prostřednictvím každodenní zkušenosti a nejen prostřednictvím eh, nějakého učebního předmětu. Například jsem přesvědčený, že respektování práv dívek by mělo být součástí politiky ve školách a mělo by to také být mechanismem, který podporuje demokratickou účast. To je velice konkrétní příklad, který vám mohu uvést. Eh, abychom dosáhli například eh, rovnou eh, reprezentaci dívek ve školních radách. Tedy stejně dívek jako chlapců v těchto radách. A potom je zapotřebí, aby se dívky kromě toho, že se dozví o svých právech a prostřednictví svých práv, aby se učily kvůli těmto právům. Děti identifikují skutečné prvky a aspekty, které jsou v jejich zájmu. A aby byly schopny eh, děti a dívky usilovat o jejich realizaci na místě, národně i globálně. Jedná se o různé eh, aspekty související s genderovou nerovností a eh, jak jim čelit. Toto je prostor, kde je zapotřebí dalšího úsilí Evropské unie ve spolupráci s národními orgány. A e, tím by se mohla zabývat e, e, Evropská komise. Pokud chceme posilovat prostřednictvím vzdělávání moc dívek v EU, měli bychom se zaměřit spíše na kvalitu než na kvantitu. V průměru 83 mladých žen v EU dosahuje vyššího Eh, středního vzdělání oproti 78% eh, chlapců. Mezi eh, absolventy univerzity je 60 dívek. Nicméně tato, toto množství, kvantita, zastírá, co je skutečně důležité. Kvalita vzdělání. Proto jsme přesvědčeni, že vzdělávání by se mělo zabývat celostním pohledem na vzdělávání, aby tedy Vzdělávání eh, právě dětí bylo součástí všech aspektů vzdělávací kultury ve škole. Například ve Velké Británii 3300 škol eh, je zaregistrováno jako eh, škola respektující práva. Tento postoj ukazuje, že z této situace mají prospěch děti, všechny děti, ale dívky zejména. A to se týká eh, také prospěchu pro učitele, rodiče a celé rodiny. A tento prospěch se rozšiřuje i na celou společnost. My se musíme snažit o to, abychom měli inkluzivnější školy, aby byly eh, v tomto vzdělávání učitelé, aby se tomu přizpůsoboval i vzdělávací program, osnovy školní. Potřebujeme na to zaměřit vzdělávání učitelů a učební eh, techniky. A to proto, abychom měli společnosti a rodiny, které budou genderově eh, vyvážené. Pokud chceme využít transformačního potenciálu dívek a, a posilovat jejich eh, moc ve společnosti, musíme přímo pracovat s dívkami a s ženami, stejně jako s chlapci a muži. Musíme pracovat také s rodiči, s těmi, kdo mají eh, vedoucí úlohu ve společenstvích, s institucemi, ve školách a se všemi, kdo mají pravomoc a vliv eh, ve světě ekonomiky, politiky a sociálních záležitostí empowerment, neboli toto mm, umožnění posílení moci, se stalo velice rozšířeným termínem v posledních letech. E, ve slově moc nicméně je určitá hodnota, která není stejným způsobem rozdělována ve světě a ani mezi gendry. Hovořit o posílení moci v Evropském eh, parlamentu a v parlamentu znamená, že musíme usilovat o zrušení nerovností ve světě a v EU. síla a moc zůstávají mimo dosah mnoha dívek a žen po celém světě. To platí i v Evropě pro dívky. Aby mm, měli moc, znamená umožnit jim, aby mohli činit svobodná a informovaná rozhodnutí, aby byli rovnými partnery a e, osobami, které jsou schopny se rozhodovat jak ve své domácnosti, tak ve e, společenství. Vzpomeňme na Malolu Yusufzai, eh, která obdržela Sacharovu cenu v roce 2013 a vysvětlila, proč vzdělávání a její boj je tak významný řekla, že mocná země by neměla být eh, posuzována podle počtu vojáků a námořnictva, ale spíše bychom měli hledět na to, která země má nejvyšší úroveň gramotnosti, která země má nejvíce vzdělaných lidí, která země poskytuje lidem, svým lidem eh, nejvíce základních práv a která země poskytuje rovný status muži i ženě. A země, eh, která má talentované, dovedné a vzdělané lidi, je skutečnou supervelmocí. To je eh, další důvod, proč je zapotřebí investovat do dětí. Vidíme, že investovat do vzdělávání po celé EU je pozitivní zkušeností a tento celostní eh, postoj by měl být takto patrný ve školách. Škola by neměla být náhodou, jako tam hovořila Hawa Ibrahim. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Corey. Děkuji vám, eh, pane Kory, za vaše slova. Myslíme si, že je opravdu podstatné eh, pochopit, že eh, vzdělání může změnit svět, protože může změnit smýšlení. A teď teď dám eh, slovo eh, dalšímu řečníkovi, a sice paní eh, Ensler. Nepotřebuji ji příliš uvádět. Paní Ensler je americká spisovatelka a aktivistka za práva žen, která je nejlépe známa svojí hrou monology vagíny a je také zakladatelkou F, v, v, v dnevé výdej, Eh, jehož cílem je zastavit eh, násilí na ženách. Dobré dopoledne, já jsem velice ráda, že vás zde dnes mohu oslovit, eh, když hovoříme o posilování žen a dívek vzděláváním. Dnes bych toho mohla říci tolik, a tolik mě zajímá to, co tady všichni říkáte, ale jedna z věcí, které mě napadají v poslední době hodně, je, že ta léta, co pracuji na zastavení násilí na želách, 20 let jezdím po celé planetě, byla už jsem v 70 zemích a myslím si, opravdu, že nakonec jde o to, že vzdělávání dívek je ta nejpodstatnější věc, eh, kterou můžeme udělat, abychom ukončili násilí na ženách a dívkách a zároveň eh, násilí na ženách a dívkách eh, zcela ovlivňuje to vzdělávání. Je to vzájemně propojení. Ne, ehm, vzdělávání je meč, který, který podsekává nerovnost nejohrožující, nejvíce ohrožující faktor patriarchátu je vzdělávání dívek, protože dívky eh, nejsou eh, jenom eh, nadšené a emocionální, ale potom to vzdělávání šíří ve svém společenství. Chtěl jsem také pohovořit o násilí, protože v Evropě je spousta míst, kde eh, eh, šikana a mm, sexuální obtěžování i eh, mm, ženská obřízka ovlivňují vzdělávání dívek. Ve Spojených státech jsou ty statistiky možná podobné. Ve Spojených státech 300 tisíc žen je předmětem útoku na vysokých školách každý rok. Podívejte se na země jako eh, Kenya nebo Afghánistán, kde jsou pořád, na pořádku dne eh, vraždy eh, ze cti a ženy potřebují vzdělávání. My, se, my musíme řeš, řešit to spojení mezi vzděláním a, a násilím. Já v to hluboce věřím. Leta cestuji a, a hledám jádro násilí. A v zásadě eh, eh, vidím, že se eh, jedná o nedostatek sexuálního vzdělávání. Těžko se o tom hovoří kdekoliv po světě, i tady v Evropě. Ale když neučíme dívky a chlapce, co je to zdravý sex, co to je zdravé, zdravý vztah, jak poznat své tělo, jak, co, co to je souhlas, co to je vzájemnost, co to je Eh, vzájemné opětování už eh, od mládí, tak je v zásadě neučíme nic o rovnosti, protože hodně toho, co se děje eh, dívkám ve vzdělávacím procesu, ať už jsou konfrontovány s agresivním šikanou nebo sexuálním obtěžováním, pokud se nedovědí, jaká jsou jejich práva hodně brzy, tak eh, nemají žádnou schopnost se bránit. A dávám příklad. V Kongu eh, jsme měli eh, program se skvělými ženami, který se jmenoval Město radosti. Byl to šestiměsíční program, kdy devět žen, které přežily nesmírné násilí, šlo, přišlo žít do města. Vytvořilo se to tedy v Kongu. Kong, Vidíme, že to může mít tento program i zásadní eh, rozdíl, tedy eh, rozměr, pokud jde o eh, sexuální vzdělávání. Dívky se dověděly něco o sobě, o svém těle, o respektu ke svému tělu a nedokážu vám říct, jak radikálně tento program ovlivnil každý aspekt jejich vzdělávání. Protože řada dívek, které nastoupí do toho programu potom, nevědí, že jsou schopné ovládat své tělo, že mají právo říci ano nebo ne, ani neví, eh, jak jejich tělo funguje. A tady vzdělávání začíná se prolínat eh, toto vzdělávání do všeho ostatního, co získávají v městě eh, radosti. Zjistila jsem, nebo setkala jsem se s dívkami, které už tam chodili rok a zeptala jsem se jich jen také mimochodem, jestli některé mají nějaký vztah a řekli ne, ne, ne, teď ne. A, a Ehm, řekli, že se naučili ve městě radosti, že se musí vážit sami sebe a se vzdělávání a své nezávislosti a e, že až najdou chlapce, e, který, e, kteří jim budou rovni a kteří si budou vážit, tak s nimi půjdou do vztahu. A zatím je nenašli. A já jsem si myslel, že to je úžasné, protože za Eh, nebo během eh, debaty eh, o sexuálních věcech se prostě naučili svá práva. A já si myslím, že nemůžeme oddělovat vzdělávání chlapců a dívek od pochopení jejich práv a jejich sexuality. A myslím si, že tady je určitá prudérie. Mám takový, takový strach hovořit o sexu, ale tolik věcí, které se dějí v souvislosti s násilím eh, souvisí s nevzdělaností o sexu. Eh, eh, mm, chlapci také nevědí, co si mohou, co si mohou a co si nemohou dovolit a prostě dovolují si to, co, to proti čemu se dívky nebrání. A závěrem bych chtěla říct, že tady hovoříme o vzdělávání dívek hodně. Ale myslím si, že jedna z těch věcí, které nás nenápadají, jsou eh, dlouhodobé eh, důsledky toho, že dívky se nevzdělávají a jak je to eh, smetonosné pro každé společenství. A pokud je nebudeme vzdělávat od samého začátku, že mají právo se učit, že mají právo se stát vědkyněmi, hůdkyněmi, právo ovládat své tělo a mají právo být matkami, tak uvidíme, že po celém světě, i když eh, ženy získají vzdělání, tak eh, vypadnou z trhu práce, eh, nedostanou se do vůčích pozic, protože od začátku jim nevštěpujeme hodnoty nebo smysl pro hodnotu a účel jejich života. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Ensler. A teď paní Koraca a členka výboru pro eh, eh, práva žen v Evropském parlamentu, tady s námi bohužel teď nemůže být. Eh, bohužel mm, není to způsobeno jí samotnou. Takže teď se pustíme do debaty. Já bych asi využila toho, že jsme měli takovou soutěž organizovanou španělským parlamentem, která vyzvala k sepsání zpráv pod tématem nebo mikrospráv více neznamená méně. A jedna z těch zpráv se hovoří o přechodu z 19. do 20. století a E, říká se tam. Já, mě naučila moje mamka e, číst a chodit do školy, ale ona byla vždycky e, frustrovaná, protože moji bratři nechtěli studovat a já jsem studovala. Hmm. A nakonec mně se podařilo vystudovat, podařilo se mi chodit na univerzitu, vdát se na univerzitě a rozšířit si v obzory. To je jedno z těch poselství, které nám přišlo z těchto zpráv. Tenemos una lista bastante extensa. Máme tady uh, pěkný, uh, pěkně dlouhý seznam uh, zájemců o slovo. Jelikož už teď máme uh, spoždění, tak to uděláme tak, že uh, vyslechneme pět řečníků a další řečníky uh, vyslechneme v rámci dalších panelů, takže dva minuty každý. A nejdřív paní Marta Matraj z Maďarského národního schromáždění. Tisztelt elnök asszony, tisztelt résztvevők! Amikor nőkről beszélünk... Ter- eh, vážená eh, paní předsedkyně, eh, milé kolegyně a kolegové, když hovoříme o ženách, tak budeme úspěšné jenom, když budeme dělat všechno společně. Měl by tady být eh, obecný eh, systém, eh, který by měl umožnit lidem poskytnout co nejvíce vzdělávání. Každá civilizovaná země se snaží o to dát občanům možnosti se rozvíjet, rozvíjet své nadání. Politika v Maďarsku se zaměřuje na to poskytnout ženám šanci Eh, získat vzdělání, rozvíjet se a zároveň pracovat a zároveň mít doma rodinu. Eh, ženy a muži mají stejné postavení, to je postavené, zakotvené v ústavě a chráníme eh, stejně tak lidi s nevýhodněním, s postižením. Ženy eh, potřebují eh, velkou pomoc, eh, například když už založí rodinu a potom chtějí ještě hledat práci nebo se dál vzdělává. Vláda se snaží ženám pomáhat. Mladé ženy, které mají dítě, mají různé možnosti usnadnění k tomu, aby zahájili vysokoškolské studium, dostávají k tomu třeba finanční podporu. K dalším opatřením, ehm, nebo plánují se další opatření, eh, aby ženy eh, mohly eh, se současně učit studovat a současně mít děti. Maďarská vláda bude i nadále dělat všechno pro to, aby posílila zrovnoprávnění. Já vám děkuji eh, za pozornost a mm, blahopřeji eh, všem účastníkům této konference za to, jak to jde pěkně. Děkuji, nyní má slovo paní Mavronikolo z Kyperského parlamentu. Je člen člen výboru lidských eh, práv a rovných práv mezi muži a ženami. Děkuji za příležitost zde dnes promluvit, paní předsedkyně. Stereotypy a mentalita se vyskytují eh, ve všech členských státech i eh, v zemích rozvojového světa i v dalších rozvinutých zemích. Máme problémy se stereotypem na Kypru, stejně jako tomu je e, v jiných zemích, ale myslíme si, že velice důležité je zajistit, aby učitelé a profesoři byli správným způsobem vyškoleni, tak, aby mohli správným způsobem předávat žákům a studentům myšlenku rovnosti. Musí učit děti, že neexistují eh, ženská či mužská zaměstnání. Někteří jedinci jsou lepší eh, v humanitních vědách, jiní zase v technických vědách. To, co si zvolíte ke studiu, nikterak nesouvisí s vaším genderem, ale s vaším vlastním mozkem. To je věc, kterou je zapotřebí sdělovat. A e, proto e, se snažíme z našeho výboru také podporovat e, rovnost ve školách. Uvědomujeme si potřebu takovéhoto vzdělávání. Když se podíváme na výsledky zkoušek na Kypru, je patrné, že ženy jsou mezi těmi nejlepšími žáky, ale potom mizí ze scény, jakmile ukončí univerzitu, absolvují univerzitu, nehledě na to, že byly eh, výbornými studentkami, tak eh, mizejí eh, z hledáčku a nejsou na pracovních místech, protože si myslí, že to, co je zapotřebí dělat, je zůstat doma, a nebo pracovat v takových oblastech, kde je možné pracovat jen na částečný úvazek nebo na krátkou dobu. Jde o to, abychom pořádali semináře pro učitele, pro profesory, ale také semináře pro mladé lidi a e, pro rodiče. To jsou tedy cíle, které jsme si stanovili a doufáme, že se nám podaří je splnit roku 2018. Je důležité, abychom měnili myšlení lidí a také stereotypy. Děkuji. Děkuji vám. Jménem Evropského parlamentu výboru, za výbor FEM má slovo další řečnice. Děkuji. Dnes eh, oslavujeme velice významný den, který nám umožňuje, abychom si připomněli všechny důležité cíle, kterých se ženám doposud podařilo dosáhnout eh, k plné emancipaci eh, cestou plné emancipaci ve společnosti. Ale také můžeme uvažovat o tom, co ještě vykonáno nebylo, co je třeba vykonat. Vzdělávání nepochybně je základním nástrojem k tomu, aby žena mohla být plně sama sebou a aby se mohla prosadit ve společnosti na pracovišti. Nicméně je zapotřebí ještě zaplnit tu prázdnotu, která ještě eh, převládá kvůli diskriminaci a nerovnostem. Například eh, situace všech evropských dívek a žen, které mají vynikající výsledky eh, ve studiu a jsou velice dobře připravené a velice dobře schopné, mají vynikající schopnosti, ale následně se zdá, že veškeré toto úsilí je e, zmarněno e, ve světě práce. Myslím teď na všechny dívky, které například v Itálii, třeba, že mají vysoký e, akademický titul, mají velice nízkou zaměstnanost, zejména na jihu Itálie. A tam, kde najdou nějaké zaměstnání, není to zaměstnání, které by proporčně odpovídalo jak kvalifikaci, kterou mají profesionálně, tak na úrovni finanční neodpovídají tedy do, do posud dosaženým studiím. A je zapotřebí, aby Evropská unie vedla evropské státy i prostřednictvím legislativních eh, aktů tak, aby tuto situaci změnili. Doufám, že za rok, až se tady sejdeme, eh, budeme schopni vidět eh, nějaký matatelný pokrok. Děkuji. Děkuji vám, paní Joto. Za malcký parlament má slovo paní Giovanna de Bono. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem přesvědčena, že toto téma má být zcela v čele našich eh, úsilí, eh, tedy mm, usilování rovnost eh, genderu. Nerovnost stále ještě existuje a také ve vzdělávání. A proto my musíme usilovat o skutečnou paritu eh, genderu, jinak to bude jen iluzí. Bylo nepochybně provedeno mnoho dobrých kroků v členských státech, eh, tak aby přístup ke tradičnímu vzdělávání byl zaručen oběma pohlavím. Toto otevřelo nové možnosti pro posílení účasti žen eh, ve světě práce. Nicméně to ještě není dosažení cíle. Eh, to úsilí o dosažení rovnosti nesmí skončit eh, univerzitou. Akademická kvalifikace a, a dovednosti získané eh, ženami se mohou stát zastaralými. Proto můžeme, musíme zajistit, aby přístup ke vzdělávání byl eh, zajištěn po celou eh, dobu života eh, žen. Nejde jen o základní školu nebo střední školu nebo vysokou školu, ale aby ženy až do svého stáří měly přístup ke vzdělávání. Jen tímto způsobem tento vzácný lidský zdroj může být využit ke svému plnému potenciálu. Je také zapotřebí umožnit nám rekvalifikaci, nové školení, nové vzdělávání tak, aby se eh, mohli začlenit do produktivních eh, pracovních míst, aby mohli získávat nové pracovní dovednosti a to i eh, aby se mohli opětovně začlenit do pracovního procesu po určité absenci, ať už je to z kteréhokoliv důvodu. K tomu je zapotřebí dalšího vzdělávání a proto je zapotřebí, abychom podporovali i starší ženy k tomu, aby si obnovovali kvalifikaci, doplňovali kvalifikaci a další dovednosti i v průběhu eh, celé životní dráhy. Toto je eh, cíl, který bude umožňovat, aby ženy plně dosahovaly cíle ve společnosti, eh, aby využili své mentální kapacity, aby si zachovali svou plnou nezávislost, včetně finanční, a také, aby mohli přispívat k blahobytu svých rodin a celé společnosti, jak dlouho to jen půjde. Děkuji. Děkuji. Slovo má za srbský parlament paní Vesna Marovič. moram da vas ispravim vesna marković poštovane dame i gospodo poštovani predstavnici evropskog parlamenta kolege narodni poslanici na početku želim da izrazim zadovoljstvo zbog jučerašnjeg vážené, vážené pane komisaři, vážení poslanci, vážené poslankyně, Chtěla bych říci, že je to opravdu velice důležitá debata, velice důležité téma. Máme zde vlastně um, téma, které se týká vzdělávání. A vzdělávání je jedinou cestou, jak zlepšit postavení žen a zajistit to, aby ženy mohly požívat svých práv. To je jediný způsob, jak můžeme zajistit nezávislost žen a jak můžeme také zajistit to, že se ženy mohou Eh, že mohou činit eh, dobrá rozhodu, rozhodnutí. Existuje také spousta zranitelných žen, třeba ženy, které žijí ve venkovských oblastech, ženy se zdravotním postižením, ženy, které třeba nemají, neznají svá práva, takže vlastně ani eh, nemohou vymáhat. Jak je to v Srbsku? V Srbsku se snažíme zajistit to, aby ženy mohly plně využívat svá práva zakázali jsme, zakazujeme diskriminaci a diskriminační chování, ale samozřejmě existuje spoustu případů, kdy existuje, kdy dochází k diskriminaci na základě pohlaví, na základě sexuální orientace, na základě sociální třídy, čili je velice důležité na tato téma se zaměřit. A bojovat také i proti násilí páchaném na ženách. Samozřejmě také musíme bořit stereotypy. Bohužel stále existují stereotypy, mm, které se týkají konkrétních skupin, například eh, Romové. U, eh, ve skupině eh, romské komunity je ta vzdělanost velice nízká. Bohužel existují také stereotypy, které vedou k další diskriminaci. Musíme se soustředit také na předškolní vzdělávání, na základní školu, na střední školu. To je jediný způsob, jak můžeme tu situaci zlepšit, jak můžeme naučit děvčata a chlapce vzájemnému respektu a vzájemnému uznávání. Také se musíme soustředit na děvčata z marginalizovaných skupin a musíme zajistit to, aby měli přístup ke všem stupňům vzdělávání. V Srbsku usilujeme o dodržování rovnosti. Organizujeme různé semináře a konference, které se zabývají třeba pách, násilím páchaným na ženách, domácím násilím, také eh, specifickým postavením romské komunity. Mm, věnujeme se i otázce rovnosti mužů a žen obecně. Rovněž jsme také přistoupili k umluvě Radě, Rady Evropy, která se týká boje uh, um, s násilím na ženách a s násilím, um, s domácím násilím. Snažíme se také využívat různé speciální mechanismy, které mají vést k legislativě, díky níž se rovnost mužů a žen stane realitou. A snažíme se to také zavádět do všech souvisejících oborů. Ano, děkuji, říká předseda, paní předsedající. Nyní paní Michála Šojbrová. Chci vás pozdravit jako poslankyně Evropského parlamentu, nová poslankyně, ale také jako eh, dlouholetá poslankyně Českého parlamentu ve výboru pro vzdělávání a kulturu a právě jako poslankyně v českém parlamentu jsem usilovala o rovnost příležitostí ve vzdělávání. vždy jsem podporovala rovný přístup všech dětí ke vzdělání protože vzdělání je hodnota která umožňuje využívat příležitostí a uplatnění v životě osobně jsem také podporovala projekt financování vzdělávání dětí v indii a asi ne náhodou to byly vždycky dívky které dostávaly prostředky na to že mohly studovat pamatuji si jejich jména rosella seiutová a jsou to další dívky se kterými mám, mám i kontakt. takže toto jsou programy které pomáhají mimo evropu kde ta situace je mnohem horší. Ehm, Vzdělání je klíčem k životnímu úspěchu, to bylo jakési mé krédo, heslo, s kterým jsem šla do, eh, do politiky a ona to potvrdila i paní Hauva Ibrahim v tom, co řekla. Ona měla výborné vzdělání a to jí umožnilo využít příležitostí, které se nabídly. Vzdělání není náhoda, vzdělání je něco, co musí společnost podporovat. já se v této věci nebojím o dívky. jak se ukazuje my ženy to víme jsme chytré a proto se snažíme učit vzdělávat využívat maximálně vzdělávacích příležitostí. to že dnes na univerzitách studuje více žen než mužů v evropě to prostě není náhoda to je tím že ženy jsou motivované chtějí se vzdělávat a mají výborné výsledky. ostatně eh, v testování pisa two thousand and fifteen opět potvrdila eh, eh, pardon two thousand and twelve se opět potvrdilo to že dívky měly lepší výsledky a podržely to skóre které neklesá. je to ale především o motivaci samozřejmě. Eh, čili já nemám obavy o to že by dívky nevyužívaly dostatečně těchto možností ale o co mám obavu aby zvládly i tu svoji nezastupitelnou roli ženy a matky e, protože e, tam se dostáváme většinou do konfliktu máme vzdělání a my ho chceme uplatnit ale také chceme být dobrými maminkami a tady musí přijít znovu role společnosti aby umožnila sladit tu roli rodičovskou a roli profesní. tady myslím že ještě mm, je mnoho výzev které musíme naplnit i v evropském parlamentu. takže děkuji za pozornost. Gracias. Y, y para finalizar eh, esta parte del, debate, como digo, continuaremos luego en posteriores. paní předsedající. Eh, uvidíme, zda ještě bude eh, čas na další debatu. Máme zatím dlouhý seznam řečníků, takže teď bych chtěla dát slovo paní Basny Met z Turecka. Je to bývalá ministrině školství v Turecku. Prosím. Děkuji za slovo. Děkuji vám. Eh, ráda bych eh, řekla, že opravdu doufám, že toto eh, zasedání přinese konkrétní výsledky. Je to skvělá příležitost. Určitě můžeme přines pozitivní eh, změnu do života mnoha žen. Byli bychom eh, rádi, aby eh, se něco takového stalo a zasedání, jako tady máme dnes, jsou velice důležitá dlouhá léta. Byla žena, byly ženy připraveny o právo účastnice politického a sociálního života. Na, proti takovýmto překážkám bojí od 19. století, ale dnešek je jiný, neboť ženské otázky už nejsou vnímány jako problém, který musí vyřešit eh, ženy samotné, ale jako sociální problém. Pokud se podíváte na Turecko za posledních 12 let, tak tam eh, rovnost pohlaví opravdu eh, byla tématem a zaznamenali jsme zásadní pokroky. Turecko bojuje proti diskriminaci. Byla přijata řada kroků v právní oblasti, v institucionálním rámci i v dalších oblastech. V tomto eh, boji eh, právní eh, změny udělaly prostor pro podnět pro ženy, aby nastupovaly do právních struktur, do politických struktur a tak dále. Dovolte několik statistik, i když máme málo času. V roce 2000 jsme měli 24 čtyři eh, poslankyň, a žen tam bylo tedy 4% a to procento už bylo 9,1 v roce 2007, v roce 2011 už procento žen dosáhlo 14,4 eh, eh, poslanců Evropského, tedy Evropského parlamentu. Nyní v černových volbách doufáme, že jde k zásadnímu nárůstu. Doufáme, že dojde k většímu, eh, větší eh, podpoře žen eh, v příštích volbách. Čím více žen nastoupí do politiky, tím více je schop, jsou schopny od eh, jsou od hmatatelné i nehmatatelné překážky. Eh, ta diskriminace eh, je ale přítomná i v těch nejpokročilejších společnostech. To znamená, že musíme přijímat velice razantní a svižné rychlé kroky. Ne, rovnost žen lze odbourat pouze v pluralistické demokratické společnosti. Já už jsem v politice dlouho a boji za rovnost žen už dlouho. Vím, že solidarita mezi eh, ženami je eh, klíčová. Dialog, komunikace, otevřené eh, otevřená komunikace jsou důležité v našem boji. Máme před sebou ještě velmi dlouhou cestu. Jsou určité mezikroky. nicméně závěrečným, tedy konec cesty je ještě hodně daleko. Jedna z věcí, které v Turecku už dlouho čelíme, eh, to je třeba vyřešit. Asi víte, že v našem eh, regionu probíhají docela závažné konflikty a musím řešit spoustu věcí, eh, které se týkají žen v konfliktech. Musíme se do toho zapojit intenzivněji. V Turecku je v současné době 2 miliony syrských uprchlíků a jak asi víte, ženy a děti eh, trpí eh, nejvíce eh, válkou a konflikty. Bohužel podle údajů OSN 85% uprchlíků jsou ženy a děti. Většinou se jedná o nejchudší vrsty společnosti. Odkud pocházejí, potřebují vzdělání, potřebují podporu. Turecko vynaložilo 5 miliard dolarů na tyto uprchlíky a v současné době podporujeme jejich ubytování a další potřeby, dáme jim vzdělání zdarma. A když bojujeme za práva žen, politické zapojení jejich politické angažmá, tak tak eh, vím, eh, že musíme to, vím, že musíme toho udělat více pro uprchlice, protože oni potřebují eh, naši solidaritu, potřebujeme více dialogu, abychom zlepšili jejich život. Děkuji. My všichni jsme si dobře vědomi toho problému, o kterém hovoříte, ale problém je, že když pokud budeme překračovat eh, naši řečnickou dobu, tak další řečníci nedostanou už prostor v této eh, debatě, eh, říká předsedající. Takže dovolíte-li, tak vás poprosím o solidaritu s dalšími řečníky a držme se, prosím, řečnické doby. A díky tomu budeme moci vést pestřejší debatu. A teď přijdeme tedy k druhému dnešnímu panelu. A tady budeme hovořit o výzvách k, pro rovný přístup k průběžnému a kvalitnímu vzdělávání. Budeme tady mít tři řečnice. A teď předám slovo první řečnici a tou ji bude paní Vinkele, bývalá ministrině sociálních věcí eh, v Lotyšsku a teď eh, poslankyně tamního výboru eh, pro vzdělávání a kulturu a vědu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré ráno, vážení kolegové. Jedná se jen o, jed, o to, že že neměli původně nul kvalifikaci a nyní dochází k veliké změně, která Eh, se velice obtížně přijímá zejména eh, v zemích eh, bývalého Sovětského svazu a Sovětského bloku, za, jako je Lotyšsko. Život byl mnohem jednodušší za Sovětského svazu. Ideální scénář vypadal následně. Zhruba od 22 nebo v 23 se žena, žena absolvovala podle své specializace a to do 55 let potom eh, pracovala, což platilo tedy pro ženu tento věk. Vzdělání nebylo eh, vyjádřeno jen diplomem, ale také schopností jedince eh, řešit situaci na měnícím se pracovním trhu. Lotyšsko se v EU mění eh, v ekonomiku, která potřebuje experty. V mnoha zemích, včetně Lotyšska, to znamená, eh, že eh, se mohou mnoho málo účastnit v rodinném životě. To znamená, že ženy takto mají méně příležitostí, kromě rodinného života. A takto začalo nerovné rozdělování příležitostí na základě stereotypů ohledně ženských a mužských rolí nejen v soukromé sféře, ale i v pracovním životě. Stereotypy jsou založeny na eh, systému, který nelze změnit pouhou legislativou. Stereotypy vedou také k segregaci genderů eh, v oblasti vzdělávání ženy v Lotyšsku mají komparativně vyšší úroveň vzdělávání, vzdělání než muži, ale ženy jsou jasně méně reprezentovány v oblasti technologií, eh, v těch strojních, řekněme, eh, odborech. Jen 26,3 absolventů z těchto technických oborů jsou ženy, zatímco eh, v, v humanit, humanitních oblastech je to zhruba 90 eh, žen. Mnoho věcí brání eh, ženám v rovném přístupu. Například eh, veřejný sektor neumožňuje dostatečný přístup k péči o dítě. A proto ženy tráví více času doma, eh, péčí o malé děti, tím pádem mají méně možnosti eh, se dále vzdělávat, doplnit si vzdělání anebo být na trhu práce. Vzdělání eh, bývá využíváno především mladými lidmi a to těmi, co už mají střední školu, vyšší vzdělání. Ženy obecně se neúčastní eh, distančního vzdělávání, protože je pro ně obtížné skloubit pracovní a rodinný život. Eh, také programy plného vzdělávání eh, jsou uspůsobeny potřebám pracovního trhu a to znamená, že se zaměřují na technické dovednosti, které stereotypně jsou chápány jako mužské profese. Třeba, že Lotyšsko je malá země, co se týče počtu obyvatel, Přístup k veřejným službám, včetně plného vzdělání a dlouhodobého celoživotního vzdělávání, je nerovný. Jsou tu určité oblasti s nižší hustotou eh, obyvatelstva, kde je přístup ke vzdělávání takto omezen. Distanční vzdělávání ještě není široce rozšířeno. Eh, a eh, vzdělávání přímo ve školách je obtížné a je také finančně náročné, protože to znamená eh, cenu za dopravu tam a zpět. Proto ženy mají také vysoké riziko nezaměstnanosti. Pracovní úřady poskytují eh, také pracovní místa pro vysokoškolské vzdělání. A podporují zaměstnavatele, kteří eh, přijímají eh, takovéto eh, zaměstnance. otázkou ale zůstává, jak získat patřičné dovadnosti a dostat se na pracovní trh. Konsultace psychologů a další expertní pomoc je drahá. Není dostatek finančních zdrojů pro tyto činnosti a někdy není ani chápeno, že zapotřebí poskytovat všechny tyto mm, služby. Tyto výzvy se netýkají jen eh, Lotyšska. Eh, můžeme hovořit o zkušenosti všech, všech členských států a společně musíme dát tyto zkušenosti dohromady a najít lepší řešení. Ráda bych na závěr se zmínila o velice pozitivním příkladu z Lotyšska. Po pět let, kdy částečně státem eh, vlastněná telekomunikační společnost Telekom, Telekom vyučuje starší občany počítačovým dovednostem. Nejstarší studentkou byla žena, která, která bylo 90 let a celkový počet těchto studentů doposud bylo zhruba 10 tisíc. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám. Nyní předám slovo paní Rebelo, která je předsedkyní eh, hnutí žen eh, z Portugalska a která je expertkou na eh, vzdělávání o genderové rovnosti. Děkuji vám za tuto možnost zde promluvit a chci promluvit o rovnosti genderu. Od roku 1974 máme demokracii a byly zrušena, zrušeny veškeré omezení a e, veškerá diskriminace e, pro ženy a dívky, které bránily ženám a dívkám e, v přístupu ke kultuře, vzdělávání, do školství a také k profesím, které jim dříve byly uzavřeny. Ústava Portugalské republiky stanoví jako základní princip rovnost a zaručuje, že všichni občané mají stejnou sociální důstojnost, jsou si rovni před zákonem. Stát uznává všem občanům právo na vzdělání a na kulturu a také na e, získání e, kvalifikace. Tedy na základě toho získaných práv dívky mohou vstupovat do vzdělávacího systému, nemají zde tyto překážky a jejich počet narůstá eh, ve všech eh, úrovních eh, školství. Tato tendence se posilovala až do posud, tedy za posledních 40 let. Současně společně s, mm, s rozvojem demokracie od roku 1974 se slavila, eh, slavil prv, Mezinárodní eh, den eh, žen s konferencí a v roce 1985 za čtvrté konference celosvětové o ženách byl předložen akční plán ve 12 důležitých oblastech. Co se týče vzdělávání a školství, se zdůrazňovala podpora, potřeba investovat do tohoto sektoru, abychom dosáhli udržitelného rozvoje. A je nezbytné zlepšit kvalitu eh, vzdělávání a zajistit rovné příležitosti oběma pohlavím. Uběhlo 20 let eh, od této konference. A je tedy naší povinností se ptát za prvé, do jaké míry byly eh, realizovány tyto cíle sakční platformy, zejména Eh, co se týče vzdělávání, podpory rovnosti mezi muži a ženami a přístupu ke školství a na úrovni eh, získávání kvalifikace. Za druhé, když eh, vezmeme v úvahu změny, které jsou ekonomické, sociální a politické, a k nímž došlo v poslední době po celém světě, jak se odrážejí v aplikaci politik rovnosti a obecně, co se týče situace žen? V roce 2012 75 dívek od 24 20 do 24 let, dokončilo eh, střední mm, školu. 60,3 eh, eh, osob jsou ženy. Ale stále tu jsou ještě rozdíly ohledně toho, jakou oblast studií si ženy a dívky vybírají. Ehm, 80 jich směřuje do školství, do zdravotnictví, ale co se týče průmyslu a techniky, tam je jen 30 eh, žen zhruba. Ženy dokončí eh, svá studia. 54,1 eh, Portugalek dosáhlo doktorátu. Nehledě na to, že studie potvrzují úspěch dívek ve studiích, je to jasný rozpor mezi vysokým, eh, dosažením vysokého, eh, vysokoškolského vzdělání a toho, jakým způsobem potom jejich vzdělání je uplatněno v praxi. Eh, například ve vzdělávání je, v, je vysoká přítomnost žen. Je více žen, učitelek tedy, než učitelů. A co se týče přítomnosti profesorů, ve vzdělávání. Tam je 98 eh, žen, ale eh, to mm, jen ve středoškolském vzdělávání už je jen zhruba 40 žen. A eh, poté se tato situace ještě dále mění. U konkurzů je úroveň úspěšnosti eh, stejná mezi muži a ženami, ale jsou přesto vybráni muži. Na eh, veřejných univerzitách jen 22% žen zhruba. Ve výzkumu eh, ženy pracují v těch oblastech, které vystudovaly takže to je například eh, zemědělství, medicína, kde dosahují více než 50 výzkumníků. Zatímco jejich přítomnost eh, v technických oborech eh, dosahuje jen 31 Co se týče údajů z roku 2011, 61 žen je ve veřejné správě a 39 mužů. Dochází tedy k takové nevyváženosti a ženy jsou chápány jako méně eh, ochotné a schopné eh, vést eh, nepřerušovanou kariéru. Žena je chápána jako jediná, kdo je zodpovědná za výchovu a vzdělávání dětí a za vedení domácnosti. V oblasti výzkumu mladé ženy ukazují, že jsou velice inventivní a často vyhrávají ceny za své objevy jako se tomu stalo například v aplikované biologii, v ochraně životního prostředí a ve zdravotnictví. Ženy pracují v laboratořích eh, a dosahují slibných výsledků a objevů, ale ten, kdo rozhoduje, jsou muži. Mezinárodní eh, vědecké společenství nevalorizuje hodnotu žen, protože ženy, kromě jiného, nemají místa Eh, ze kterých by mohli vykonávat zodpovědnost, ačkoliv k nim mají kompetence. Eh, je zapotřebí uznávat kvalifikace a kompetenci žen. Úspěch eh, žen často přesahuje úspěš, úspěšnost mužů. Ale není zde dostatečná účast žen, ať už sociální či jiná pro ženy. Ženy nemají stejnou možnost eh, pokračovat ve své kariéře nebo eh, se umístit v soukromém anebo veřejném eh, sektoru. Ano, je zapotřebí zaručovat rovnost mužů a žen. Ale viděli jsme, že v důsledku ekonomické a finanční krize v posledních letech se objevují skutečně aspekty, které i ve školách směřují spíše do minulosti jsou zpátečnické. Didaktický materiál není úplně zbaven eh, sexistických prvků eh, Měly by se například zmiňovat eh, ženy, které mají veliký význam kvůli svému eh, hrdinskému eh, působení, kvůli svým velikým zásluhám. Učitelé a rodiče navrhují, aby dívky měly jiné aktivity ve škole než chlapci. dívky eh, údajně mají eh, jiné dovednosti pro určité eh, učební obory nebo předměty ve škole. A to všechno má určitý dopad a projevuje se to i v chování učitelů. My usilujeme o sociální spravedlnost, o rovnost pro všechny, usilujeme o rovnost práv ale e, žijeme v reálném světě. A u nás v naší zemi prožíváme hlubokou politickou ekonomickou krizi, e, která ohrožuje dosažená práva a má významný dopad na blahobyt e, osob. Negativní dopad v oblasti vzdělávání je již potvrzen i zprávou OBS z roku 2014. Politika šetření posledních vlád má závažný dopad na vzdělávání a školství v Portugalsku Portugalsko stále méně investuje do školství. Eh, přestože školství je tak důležité pro rozvoj, má jen, dává jen 3,6 HDP do tohoto sektoru a tak to zůstává pod eh, průměrnou hodnotou OBSE. A je jednou ze zemí, která vydává eh, velice málo na veřejné vzdělávání, to je 5,5 takže to je opět pod průměrem OBSE, což je přes 6 700 milionů eur eh, bylo dáno do eh, školství. To, to je výhoda. To byl škrt, který eh, došlo tedy ke škrtu, který se projevil ve všech úrovních školství, ale zejména v těch vyšších a ve výzkumu následně. Usilujeme a musíme usilovat o rovnost eh, ve školství a eh, také ve výzkumu. Dochází také k úpadku učebních osnov. Také statutu profesorů, učitelů, stability jejich ve škole. Eh, to všechno jsou prvky, které jdou proti základním principu rovnosti chlapců a dívek ve vzdělávání a konec konců to neodpovídání ústavě. Eh, v 21. století eh, v našich dnech je zapotřebí, abychom eh, se snažili realizovat cíle i rovnosti a aby jednotlivé vlády investovaly do vzdělávání a školství. Je zapotřebí posilovat akademickou komunitu v tomto smyslu a takto posilovat rovnost žen ve všech oblastech vědění. Ve vzdělávacím kontextu, kde eh, dívky mohou eh, posilovat své vzdělávání a své dovednosti, je zapotřebí jim eh, pomáhat v tom, aby měli příležitosti. Musíme usilovat o to, aby lidská osoba byla valorizována bez jakýchkoliv diskriminací ve školství aby to byl prostor pro, pro občany, ve kterém mohou chlapci a dívky spolupracovat zodpovědně a aby efektivně se mohli účastnit a rovným způsobem se účastnit ve všech činnostech společnosti. Děkuji za pozornost. Obrigada, Mrs. Rebelo. Děkujeme, paní Rebelo. A jako třetí eh, panelistka v tomto v této části je paní Agněska Kolovská, členka výboru FEM, která bude hovořit také o svých zkušenostech, protože v minulosti byla ministriní pro rovné příležitosti v Polsku. Děkuji. Paní. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, prvních několik minut svého vystoupení budu věnovat Eh, vylíčení kontextu eh, eh, situace rovnosti a potom to navážu na vzdělávání. Rovnost mužů a žen vnímáme ve čtyřech oblastech. Myslím, že klíčové je oblast finanční samostatnosti žen a týká se to vlastně jak pracovních míst, tak důchodů. To jsou, myslím, velice důležité ukazatele. Obecně status žen a dosahování rovnosti mužů a žen v různých zemích. Potom druhá věc, možnost zároveň naplňovat své pracovní i rodinné touhy Zároveň eh, hovoříme tady o právu na mateřství. Potom třetí oblast, eh, velice podstatná, je přítomnost žen na eh, místech, kde se rozhoduje ve veřejné sféře, přístup k vládě prostě, to je, a s tím se také spojuje otázka kulturních stereotypů, do kterých všichni zapadáme. A potom čtvrtá věc, a to je násilí. Pokud jde o eh, oblast eh, pracovních míst, a, tedy platů a eh, důchodu, tak tam ten rozdíl mezi muži a ženami je teď 17%, ale pokud jde o důchody, tak je to 39%. To znamená, že průměrná občanka Evropské unie každý měsíc dostane o 40% nižší důchod než průměrný občan to eh, je kumulac, dáno kumulací různých bariér a neefektivitou různých politik, které děláme v různých oblastech a je to takový eh, vlastně eh, souhrn finanční situace žen a ukazuje to také to, v jaké by žijí. A myslím si, že tohle se nedocenuje, protože ve statistikách, které používáme, se vůbec nezohledňují ženy, které nepracují. Nemají žádné důchody, a, žádné, a potom jejich chudové nároky jsou omezené. Takže těch žen je podstatně ještě e, víc. A to je podstatná otázka, tedy když se bavíme o rovnosti. E, potom e, druhá oblast je možnost naplňovat zároveň pracovní i rodinné ambice. Často hovoříme o právu na práci. Já si myslím, že tahle fáze už je tak trochu za námi. Práce je dostupná, musíme ještě bojovat o různé niance. Ovšem eh, problém je možnost eh, mateřství, eh, pořídit si rodiny, protože práce je nutnost. My se nerodíme s důchodem, který by zajišťoval naše podstatné základní potřeby. Do práce můžeme chodit nebo nechodit a svobodně si to volíme. Tak to není. Po ukončení vzdělávání skoro každá žena s nevelkými výjimkami jednoduše musí pracovat, aby Eh, mohla vydělávat. A potom práce na mateřství je základní problém a jeden eh, z hlavních cílů válek o eh, rovnost těch stávajících feministek. A také bych chtěla eh, zdůraznit, že eh, muži eh, velice snadno mohou mít obojí. Muž nemá problém mít zároveň domov i práci. Mít děti pro muže není pro muže žádná překážka, naopak je to pro něj benefit, to ukazují různé výzkumy. Zároveň děti i děti, rodina i práce pro ženu, to je vlastně překážka pro práci. Ty děti jsou překážkou pro práci a v pokračování v práci a proto eh, otázka eh, o sladěvání rolí je eh, nejdůležitější společenskou politikou, sociální politikou, která je důležitá pro ženy. Také musíme poukázat na nepoměrné jenom v profesionální práci žen a také eh, a mm, práci eh, v domácnosti mezi ženami a muži. Eh, jsou tady průzkumy Evropské komise, které ukazují, že průměrná žena pracuje 34 hodin mm, v práci a v doma 25 hodin, zatímco muž jenom 8 hodin. Tady jsou disproporce a Nejvíc mě tady irituje na těchto údajích eh, je, eh, že eh, ženy pracují obecně více. Dohromady to dá o 10 hodin více za týden. Takže ženy a žena, ženy dělají třikrát více nepracené práce a dohromady ještě více pracují. To samozřejmě zásadně omezuje jejich možnost fungování na trhu práce. To je ta podstata, která je podstatná. Souvisí to se stereotypy. Takže všechny ty různé sociální politiky, které se týkají toho slaďování eh, rolí eh, většího partnerství v domácích pracech, eh, toho spravedlivějšího rozdělení práce doma a mimo domov. To je všechno velice důležité. My se díváme na filmy o různých sněhurkách, a, které e, zachraz, e, zachraňují e, aktivní muži, ale ve skutečnosti právě muži jsou ty princové, kteří jsou celý život, alespoň v části zemí, kde je ten, to tradiční rozdělení mm, mm, rolí obskakování ženami. Takže to je jeden ze stereotypů, který je třeba narušovat, to je vzdělávání. A pokud je o vzdělávání, tak se tady eh, zaměřujeme na kvalitu vzdělávání dnes. Protože pokud je o objem, tak eh, samozřejmě eh, tam už jsme toho dosáhli. Mám takový dojem, že ženy, pokud jde o otázku podílu na vzdělávání, na absolvování dalších kurzů zdokonalujících nebo mm, mm, rekvalifikačních kurzů, tak se ženy účastní daleko více je tady tak trochu eh, přeinvestování eh, do žen eh, v tom smyslu, že investice do vzdělávání, kterou podstupují ženy, aby si otevřely dveře ke kariéře, nejsou tak efektivní jako investice mužů. Ženy, navzdory tomu, že jsou eh, častěji eh, vzdělanější, dvakrát více eh, doktorantského studia dokončí v Evropě v současné době, často, častěji si nechají rekvalifikovat, si dohromady vůbec nezlepšují svoji situaci na trhu práce. Takže tak eh, promarňujeme talenty, promarňujeme to vzdělávání žen a eh, v době, kdy eh, spotřebováváme hm, úměrně talent a vzdělání mužů, tak nepoměrně málo využíváme talent a vzdělání žen. A to je, jeden, to je jedna z věcí, které jsou naprosto nezbytné. To je třeba zrealizovat nejenom prostřednictvím formálního vzdělávání, ale neformálního vzdělávání hm, přes mentoring, vzdělávání, které už probíhá na trhu práce a ne ve školách. Zatímco pokud jde o formální vzdělání, tak tam bych eh, poukázala na otázky, eh, o kterých se tady dneska hovořilo, na otázku eh, stereotypů a různých kulturních aspektů, které vedou k tomu, že jinak vychováváme chlapce a děvčata a potom Mm, jejich vzdělávací dráha a profesionální dráha jsou důsledkem toho odlišného e, zacházení s děvčaty. To už začíná v předškolním věku, v některých zemích už to tak naštěstí není, ale bohužel ve velkých zemích, e, ve spoustě zemí se ještě hodně e, liší hračky pro, nebo velká segregace hraček pro chlapce a děvčata. Máte tady spoustu růžových panenek pro děti a spoustu modrých, krásných vzdělávacích hraček pro chlapce. Před třemi třemi lety byla taková informace, že v Legu jsou konečně kostky, kde e, e, inženýři, e, vědci jsou konečně obou pohlaví, protože do posud to byly zatím, zatím jenom ženy. Můžete, tedy pardon, jenom muži. Může se vám zdát, že to je drobnost, ale ono to tak trochu vytváří stereotyp, že děvčata jsou Mm, talentovaná určitě jenom na některé eh, eh, věci v oblasti vědy a hospodářství a chlapci na jiné. A to samozřejmě není pravda. Takže je tady otázka eh, hraček, pohádek, četby. Pokud máme ve vzdělávacím obsahu situaci, kdy děvčata a ženy jako hrdinky v četbě jsou převážně Ehm, takové věrné, eh, které nemají eh, mají nižší status, nebo jsou to šlechtičny, které nepracují, tak to ovlivňuje i eh, to, jak smýšlíme o rolích mužů a žen. A potom je tady otázka těch různých výukových manuálů, učebnic, školních pomůcek. Často to odráží naše eh, přesvědčení a stereotypy, eh, které fungují v kultuře, takže eh, je velice důležité upozorňovat na to, aby učebnice a školní pomůcky nemultiplikovaly stereotypy, které už existují. A ty stereotypy vidíte v médiích, v počítačových hrách, například v počítačových hrách mužské eh, a ženské podstavy eh, jsou představovány úplně jinak a eh, váleční hrdinové to jsou mužské podstavy, zatímco ženské podstavy jsou takové druhořadé, buď jsou to nějaké věštkyně a nebo zajatkyně anebo služky, anebo matky, anebo ženy a velice zřídka, kdy v počítačových hrách jsou ženy super, superhrdinky. A to potom ovlivňuje to, jak vnímáme eh, muže a ženy a jaká od nich máme očekávání. Jenom taková eh, anekdota eh, z mého soukromého života. Můj kdysi sedmiletý syn před několika lety přišel domů a říká mi, mámo, Eh, našel jsem na nějakou feministickou hru, můžu tam zahrát si holku, protože eh, tam eh, dřív jsem si mohl vybírat mezi tím, jakou roli budu hrát, ale vždycky to byli muži. Takže hry, počítačové hry, učebnice, to, co vydáme v televizi, to všechno ovlivňuje to, jak vnímáme svoje, svoji roli do budoucna. A tady upozorňuji také jev, nebezpečný jev sexualizace. Zejména děvčat, ale tak trochu i chlapců. Eh, což souvisuje s tím, jak eh, se představuje svět v médiích. Eh, Takové to zpřednětnění chlapec i, chlapců i děvčat jako sexuálních podmětů. To je velice důležité, ovlivňuje to také jejich navazování vztahů a jejich trvání potom. Potom je tady důležitá jakost vzdělávání a v té jakosti vzdělávání musíme upozornit na otázky lidskoprávní, otázky rovnosti, na to, abychom neupozorňovali, nediskriminovali tím, že budeme opakovat stereotypy, které eh, fungují v kultuře. Děkuji. Muchas gracias a las participantes de... Děkujeme Chtěla bych poděkovat všem našim hostům, kteří se účastnili tohoto druhého panelu. Vyslechli jsme si velice zajímavé prezentace. Já jsem si jistá, že se nad nimi zcela jistě všichni zamyslíme. Teď mi dovolte otevřít diskusy. <clears throat> Budete moci pokládat otázky. Poprosím vás, abyste se omezili na dobu dvou minut. Nejprve pan Gerard Clownley možná jsem dnes přečetla úplně správně jeho příjmení, je členem výboru pro vzdělávání z Irska. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Crockwell, George Crockwell. Chtěl bych se věnovat eh, tématu poradenství při výběru povolání, které eh, vlastně zastávají učitelé nebo rodiče. Tito výchovní poradci ve školách mají velice důležitou roli, protože mohou právě na pomoci dětem, aby si vybrali třeba taková netradiční profese pro jejich povolání. A je to důležité zamyslet se také nad úlohou rodičů a těchto výchovných poradců. Myslím si, že ta úloha je klíčová. V Irsku jsme eh, nedávno eh, Ehm, vlastně zařadili výchovné poradce do ehm, profesorského sboru, do ehm, učitelského sboru a myslím si, že to je velice důležité. Učitelé musí podněcovat žáky a musí si být sami vědomi toho, že možná jsou, eh, že mají nějaké předsudky ohledně eh, mužů a žen, takže musí to překonat a potom tedy pak mohou proaktivně radit eh, dětem takovou profesní dráhu, která se pro ně nejlépe hodí. <clears throat> Možná si řeknete, že já jako muž mluvím o roli, o mm, Mm, rovnováze mužů a žen, ale já mám sestry, mám mm, dcery a chci, aby vlastně měly stejné postavení jako bratři a jako synové. Všichni musí mít dobré rovné příležitosti na, Prahu, tra, na trhu práce, zejména v oblastech věd, v oblasti medicíny. Teď třeba studuje v Irsku stále více dívek medicínu, eh, přírodovědné obory, eh, ale není to tak v oblasti vědy a ehm, technických oborů. Myslím si, že také bychom měli více eh, v, médií, v médiích se věnovat tomu, že se někteří lidé věnují vlastně oborům, které nejsou typické pro jejich pohlaví. Um, například můžeme z, uh, upozorňovat na dívky, které se třeba upozorně, které, které mají třeba vynikající výsledky eh, v přírodovědných oborech. Chtěla bych také upozornit třeba na um, Dočo. Také dnes ráno jsme si zde třeba vyslechli tu mladou dívku, která, které se, která má výborné výsledky v oblasti digitálních technologií. Takže už se chýlím k závěru, ale chtěl bych ještě požádat Evropskou unii, abychom se snažili v každé škole eh, prosadit úlohu nějakého průkopníka rovnosti mužů a žen dívek a chlapců a jeho úloha by byla právě prosazovat eh, otázku rovnosti mužů a žen ve všech oborech. Chtěla bych ještě upozornit na eh, naši americkou návštěvnici, která říkala, že se bojíme mluvit o sexu. Já možná vás také ehm, bude zajímat, že když jsem se ženil, no vlastně noc před, pardon, večer před svatbou, bylo to asi před 35 lety, vlastně teprve mě matka řekla, že je na čase si promluvit o určitých věcech, které mě čekají. Muchas gracias. Ahora eh, del... Ano, děkuji. Nyní se korejský parlament. Paní Donaj Polia. Eh, pardon, za slovenský parlament za chorvatský parlament chci říci, že škole také se musí zabývat eh, stereotypy a bylo eh, již zjevné, že z těchto dokumentů ve školství, že muži jsou ambiciozní a ženy jsou eh, něžné a mají vrity. Ženy jsou také eh, ukazovány jako oběti a některé profese eh, jsou adaptovány jen pro chlapci. Vždy by eh, chlapci měli být učiteli či piloty. V poměru k mužům frekvence obrázků žen je mm, mnohem méně častá. Spíše jsou viděny jako matky či babičky nebo osoby žijící na venkově. Žena je e, ukazována jako matka, která funguje jako ta, kdo pečuje, kdo se stará o ženy, kdo vaří, e, e, kdo opečovává domácnost a osoby v ní žijící. Ženy jako profese jsou znázorňovány jako Eh, nábožensky cítící, eh, zdravotnice, eh, citlivé osoby a pečující o domov či oblast, zatímco muži jsou silní. Takže muži jsou profesionální kariéra a ženy jsou rodina. To jsou takové symboly. Jak toto změnit? Je zapotřebí eh, změnit tyto obrazy, tradiční obrázky mužů a žen v učebnicích. Je zapotřebí používat genderově citlivý jazyk v učebnicích a využívat eh, správné termíny. My jsme zahájili reformu ohledně učebních osnov eh, na základních školách a středních školách a učíme učitele o genderové rovnosti, aby předcházeli dvojím eh, měrám, dvojím standardům mezi chlapci a dívkami a aby eh, předcházeli genderovým stereotypům. Učíme tedy o tom, že učitelé mají podporovat eh, genderovou rovnost a zaměřujeme se na tuto činnost na pedagogických školách. Rovnost je zapotřebí prosazovat. Byl eh, změněn eh, zákon v Chorvatsku a eh, genderová kvota 50% bude povinná. A ti, kdo a seznamy kandidátů, které tam budou respektovat, nebudou přijaty. Děkuji za Portugalsko, portugalský parlament, paní Ečakajs. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, za portugalský parlament. Bych chtěla zde poděkovat Evropskému parlamentu za tuto iniciativu a eh, blahopřeji eh, paní Trsebelu, která pracuje v jedné z nejstarších nevládních organizací v Portugalsku. Já bych chtěla nejdříve citovat Malalu která obdržela Nobelovu cenu za mír a také Sacharovovu cenu od Evropského parlamentu. Uvádí, že vzdělávání je pro dívky vše. A já bych chtěla dodat také, že vzdělání je všechno i pro chlapce. A to po celém světě. Potřebujeme tedy eliminovat genderové stereotypy, které brání a bránily mužům a ženám tom, aby dosáhli plné parity ve společnosti a na pracovišti. U nás do, jsme dosáhli velkého úspěchu. 60 eh, žen na univerzitách jsou 60 eh, učících, vyučujících na univerzitách jsou ženy. Potřebujeme vzdělávání eh, k občanství a to nejen v Portugalsku, ale také po celé Evropské unii potřebujeme politické a sociální ekonomiky, potřebujeme skloubit pracovní život s rodinným životem, aby ženy se mohly věnovat vzdělávání, aby mohly pracovat a měly skutečnou rovnováhu ve svém životě. To je zapotřebí zajistit pro muže a ženy aby ani muže, ani ženy eh, Eh, netrpěli překážkami, protože když budou mít nedostatečný přístup ženy, tak to bude mít špatný dopad i eh, na eh, muže. Děkuji. Obrigada. Ahora tiene la palabra. Děkuji. Jako další za Evropský parlament. Paní Pěrt. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady sedím a vzpomínám si, co bylo před 30 lety. To jsem seděla v Nizozemsku, a neměla jsem vzdělávání, byla jsem selka a, a chtěla jsem se pustit do politiky a být aktivní. A to první, co jsem udělala, prostě šla jsem na kurz e, veřejného vystupování, abych člověk uměl vysvětlit, e, co dělá a co chce. E, byl to velice drahý kurz, ale hodně mě pozitivně podpořit. A potom jsem začala chápat, že když umím dobře vystupovat, tak získám respekt kolem mužů, kteří jsou kolem mě. Eh, chodila jsem eh, tehdy do eh, ženských organizací a ty nám vysvětlovali, jak je důležité chodit do Eh, eh, politiky do, mezi lidi do života. Abych to schrnula, eh, tady jsem se dostala do Evropského parlamentu a já jsem už před rokem šla do penze a řekla jsem si, že musím pokračovat a získala jsem tehdy 113 tisíc hlasů také a nehlasovaly jenom pro mě ženy. I ženy mi dávají dost zabrat, ženy se nepodporují vždycky navzájem. Eh, eh, důležité je, často se říká, aby ženy podporovaly, eh, aby ženy podporovaly ženy. Potom je třeba mm, určit to, jakým způsobem si hledá svoje vlastní témata. Často můžete získat mužské kolegy na svoji stranu pro věc žen. A potom eh, chci ještě eh, říci, že je strašná škoda, že se eh, šetří na ženských organizacích a na vzdělávání. Moje dvě dcery vystudovaly obě medicínu a mm, našly skvělou práci, ale nejdříve musíte podporovat ženské organizace, abychom mohli překročit tu první překážku. Muchas gracias por el Bundestag. Děkujeme. Nyní za německý parlament. Paní Dorad je celá. Děkuji. Já tady eh, zastupuji Německo, abych tak řekla. Chtěl jsem poznamenat, že změlý eh, eh, obrazu o eh, rolích je možné prostřednictvím malých kroků, prostřednictvím nových zákonů rychleji, než později jsme získali nárok na podporu během prvního roku dítěte, potom na minimální práci pro ženy, které pracují na zkrácený pracovní úvazek, potom podporu, která umožňuje umožňuje nástup zpět do zaměstnání po eh, narození dítěte a eh, zítra se bude eh, hlasovat o 30% kvótě pro ženy v představenstvech. Už se tady hovořilo o stereotypech a v Německu to přesně takhle působí. Potřebujeme eh, nejenom ženy jako eh, vzory, ale potřebujeme eh, sítě kontaktu mezi ženami. Ženy by měly se posílit tak, jak už to dělají muži staletí. A potom je tady ještě jedna důležitá věc, která souvisí s tou studií v bodu 7.4. Tam se hovoří o jednopohlavních školách. Já jsem už v roce 89 prováděla takovouhle studii v Německu a tam jsme zjistili, eh, jak je eh, důležitá a důležité eh, monoedukativní vzdělávání, zejména v technických a matematických věcech. Totež platí i pro uh, studium, i pro uh, nějaké ženské univerzity. Já si myslím, nebo ženy na univerzitách. Já si myslím, že je důležité, abychom neměli jenom šípkové eh, růženky a sněhurky, ale eh, i eh, ve školách máme také takzvané tak, tak, takzvané odlomení Barbie o nějakých 12-13 letech. A prostřednictvím vhodných vzdělávacích metod můžeme vytvářet určité obrazy pro role i pro vzdělávání žen do budoucna. Děkuji. Vielen Dank. Ahora por el eh, Parlamento. No, děkujeme. <clears throat> A nyní za řecký parlament. Paní Fortinati. Děkuji, pane předsedo. Paní, předsedo pardon, paní předsedající. Já tedy pocházím z Řecka. Ještě předtím, než jsem byla zvolena sem do Evropského parlamentu, tak jsem působila jako Eh, profesor na univerzitě, takže mi dovolte podělit se s vámi o zkušenosti z akademického prostředí. Chci říci, že zaprvé musíme zdůrazňovat vzdělávání učitelů, ať už působí na základních, středních nebo vysokých školách. Tito učitelé, tito pedagogové by měli být schopni právě předávat kvalitní informace, která se týkají rovnosti mužů a žen, protože právě pouze prostřednictvím vzdělávání se může lidská mysl emancipovat, lze bořit stereotypy a lze změnit svět. Druhá věc. Během uplynulých let naštěstí na řeckých univerzitách došlo k velkému pokroku v oblasti oboru, který se nazývá Gender Studies, genderová studia. Eh, je to zejména na katedrách sociologie. Také existují různé projekty, několik projektů, které byly financovány. A jsou to projekty, které pro, vlastně to pro, ještě propojují s otázkami občanství a demokracie. A nakonec mi ještě dovolte trošku se odchýlet od tématu vzdělání a soustředit se na oblast eh, pracovního trhu. Navzdory relativně malému, malým nerovnováhám, eh, genderovým nerovnováhám ve v řeckém školství se pak objevují velké průrvy na, eh, v tom, na trhu práce v Řecku. A myslím si, že to tedy také vede k, k nižším možnostem při vzdělávání. Také tím nejhor, tou nejhorší obětí ekonomické krize byly ženy kdy ten, kdo dostane kratší pracovní úvazky, jsou zase ženy, ale zase, když se pak třeba propouští, tak jsou na řadě opět první ženy. A často to jsou takové vlastně důvody, které nejsou zveřejněny úplně veřejně, nebo je to třeba důvod, eh, mm, důvody může být třeba těhotenství, mateřství. A to jsou všechno věci, které jsou zásadní a které také musíme brát v úvahu. Thank you. Muchas gracias. Eh. Děkujeme. Nyní za, skup, za výbor pro zaměstnanost švédského parlamentu paní Dankors. Pan Dankors, pardon. Ano, děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat za tuto iniciativu, za uspořádání tohoto setkání. Ženy jsou dlouho málo zastoupeny v politice, e, jsou tam přítomny v menším počtu než muži. Také jsou ženy častěji obětí násilí, ať už doma nebo na ulici. A do té doby, dokud to všechno bude trvat, tak nemůžeme říkat, že máme v Evropě rovnost. Proto bych chtěl podpořit význam národních parlamentů, Evropského parlamentu v tomto boji za rovnost. Jsem velice rád, že ve Švédsku máme eh, premiéra, který zastává feministické názory a je také členem organizace, která bojuje za rovnost mužů a žen. Máme i vládu a ministry, kteří také zastávají feministické názory, kteří bojují za rovné příležitosti mužů a žen. A právě úloha vlády je v tom velice důležitá, když usilujeme o rovnost pohlaví. Na politických postech teď eh, dodržujeme pravidlo naprosté rovnosti mužů a žen a také chceme rozšířit eh, toto téma rovnosti mužů a žen do veškeré politické práce. Když se podíváme na situaci mužů a žen na trhu práce, tak eh, opět ženy by měly mít stejné možnosti jako muži. Když usilujeme o rovnost v společnosti, čeká nás ještě hodně práce. Musíme odstranit diskriminaci žen, a otázkově zda už se nám to ve Švédsku podařilo. Nepodařilo. Stále je to tak, že mm, takovou tu málo placenou práci dělají spíše ženy a také e, o děti se zase starají e, spíše ženy než muži. Mm, ženy e, často musí zkracovat své pracovní úvazky, protože nemají jinou možnost, jak se starat o děti. Takže musíme usilovat celkově o to, aby všichni lidé mohli rozvinout svůj plný potenciál. No a to je vlastně zásadní pro rozvoj obecně, takže musíme stále eh, vytrvat, vytrvávat v tomto boji. Muchas gracias, señor Kos, y ahora... Děkujeme, pane Kosy. A nyní za malcký parlament. Vystoupí paní Malin Fariuka. Madam Chair, as met... paní předsedkyně, jak dnes zde zaznělo z úst Manon, eh, je důležité prosazovat technologie a dokonce i nikoli pouze u mladých lidí, ale i u starších lidí je to důležité. Žijeme v době, kdy eh, mladí lidé mohou učit mnoho věcí starší lidi. Také žijeme v době, kdy vzdělání tak je dostupné studentům eh, různého věku, ale má rozdílné aspekty než v minulosti. Když jsme byli mladí, tak, nám, tak, tak jsme se učili v rodinách nebo jsme se učili ve školách. A dnes je to navíc ještě, kromě těch škol a kromě těch komunit, jsou to také sociální média a také e, vyučování prostřednictvím internetu. Myslím si, že právě Dostupnost eh, internetu a dostupnost eh, spojení je také klíčové pro to, aby byly odstraněny ty eh, průrvy v přístupu ke vzdělání mezi ženami. To je můj první komentář. Můj druhý komentář. Dnes jsme zde kvůli tomu, že chceme, aby ženy i muži mohli tvořit spokojené společenství, ale to tedy musíme vyřešit eh, ty nerovnosti, které existují. A nejen to pouze. Um, ty, ty rovné příležitosti jsou velice důležité, ale pokud chceme mít rovné příležitosti, tak nejprve musíme vyřešit ty přetrvávající rozdíly mezi muži a ženami, ty slabé stránky žen, slabé stránky mužů a musíme vlastně všechno toto řešit v průběhu celého života ženy, aby tedy tyto věci nikdy nestály Eh, v cestě tomu, aby žena mohla uplatnit svůj plný potenciál. Děkuji, paní předsedající. Muchas gracias. Continuamos eh, con el... Děkuji, budeme pokračovat dál naší rozpravě. A nyní se budeme snažit začít do diskuze i některé řečníky, kteří se přihlásili do předchozí panelu a nemohli pro nedostatek času promluvit. Paní Suzana Ross? ze Španělska, ze španělského kongresu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nelson Mandela říkal, že výchova je nejmocnější zbraní ke změně světa, že zapotřebí investovat do dětství eh, vzděláváním a výchovou. To je rentabilní pro všechny a je to základní prvek práv děvčat i chlapců. Současně je to i možnost pro změnu společnosti. Právo nesmí být nikým odebíráno ani právo na vzdělání. Vzdělávací systém je jedinečným eh, rámcem pro eh, výuku k nenásilí a k rovnosti. Škola má být školou rovnosti soužití. Vzdělávání je nejužitečnějším nástrojem k tomu, jak čelit nerovnosti. A nejlepší výchova je ta, k níž dochází za respektu rovnosti. Proto potřebujeme kvalitní a inkluzivní vzdělávání a výchovu. A měli bychom hovořit také o společném vzdělávání v principu rovnosti mezi pohlavími. Právo děvčat a žen mít rovné příležitosti, důstojné, bez násilí, a možnosti projevit svůj názor ve společnosti je ohrožen, pokud děvče či e, žena nemohou chodit do školy. Pokud chodí do školy, rozvíjejí své schopnosti, své poznatky a to jim také umožňuje lépe se rozhodovat v životě. Takovéto ženy jsou informované, jsou sebejisté a jsou svobodné. Mezinárodní plán by měl být takový, nebo ukazuje, že eh, každý rok vzdělání dívek navíc ukazuje, že eh, zvyšuje eh, jejich plat následně o 10 až 20 je zapotřebí investovat do vzdělávání dívek. To není otázka práva. Jde o to, abychom jednali tak, co jak nejrozuměji můžeme. Kvalifikovanější dívky eh, znamenají i zvyšování HDP. Vzdělávat v rovnosti to není jen cíl, to je cesta ke skutečné demokracii, k rozvoji, k ekonomickému oživení v našich státech. Je to nejlepší investice. Děkuji. Muchas gracias eh, por el Děkuji vám. Za italský parlament vystoupí paní Mara Karoči. Děkuji vám. V Itálii registrujeme velký pokrok ve vzdělávání dívek. I také co se týče eh, technických oborů na vysokých školách. Jsou to ještě problémy. 15 eh, eh, leté dívky jsou, mají, mají horší výsledky než chlapci v matematice. Proč? Pravděpodobným eh, důvodem je, že se jim říká, že jsou slabší a proto eh, se věnují eh, s větším úsilím řešení těchto problémů. Také máme sice nárůst studentek v technických oblastech, ale pořád je nízký. Problémem jsou trvalé stereotypy. A proto já bych ráda připomněla jeden projekt, který byl zahájen na konci 90. let u nás a jmenuje se Rovné příležitosti v učebnicích. A tohoto projektu se účastnila i nakladatelství se svým vlastním etickým kodexem zaměřeným na překonání stereotypů. Bohužel v průběhu let byl tento projekt opuštěn, ale ty stereotypy stále přetrvávají a také ovlivňují eh, rozhodování eh, děvčat a chlapců. A proto se k tomuto tématu chceme vrátit a je, opět chceme zaangažovat nakladatelství, které si tak přejí, a také učitele, aby alespoň ve škole byly překonány stereotypy, které existují ve společnosti. Myslím, že to jsou dobré e, možnosti uspět v našem parlamentu. E, bylo hodně posíleno zastoupení žen. A poprvé ženy e, mají více než třetinu v našem parlamentu. Děkuji. Děkuji. Za kosovský parlament promluví paní Almalama. Uh, thank you. I'll speak in... Děkuji, budu hovořit albánsky. Shumë eh, të nderuar deputet të Parlamentit Evropian, Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu a dalších národních parlamentů, kteří jste zde přítomni. Mnohé z toho, co si přeji říct, již bylo dnes zmíněno. Situace je velice blízká eh, po celé Evropské eh, unii. Eh, většina většina učitelů, kteří vzdělávají naše děti, jsou učitelky, které používají učebnice, které byly sepsány muži. To má nesmírný eh, význam pro tyto učitelky a učitele, aby byli školeni v tom, jak eliminovat diskriminaci založenou na pohlaví. Není nezbytné být k tomu eh, feministka, aby člověk pochopil, že že všechny ty obrázky, co jsou v učebnicích ohledně rozdělení eh, úloh ve společnosti a v životě, kde děvčata jsou zobrazována jako ty, kdo dělají něco lehčího, snadnějšího než chlapci, kteří provádějí mnohem důležitější činnosti. Každý z našich států musí investovat do vzdělávání učitelů, které, kteří mají zásadní úlohu. Vzdělávání učitelů je zásadní, nehledě na to, že vzdělávání a výchova musí probíhat i v rodinách. Potřebujeme k tomu finanční prostředky a mnohé země v regionu nemají dostatek finančních prostředků které by věnovali, investovali do těchto oblastí. Proto je důležité, aby ministři eh, školství, když se zabývají školními osnovami, aby také do eh, vytváření těchto učebních programů začlenili také učitelky. Děkuji. Děkuji. Na závěr diskuze, abychom mohli postoupit k dalšímu panelu, má slovo za srbský parlament paní Komič. Děkuji. Já jsem vděčná Evropskému parlamentu za uspořádání této konference, protože jsem přesvědčena, že politika je o lidech, nebo alespoň by měla být. V 21. století, my, když máme eh, takové rozvinuté technologii eh, by eh, nevědomost měla být svobodnou volbou. Nicméně k tomu musíme zajistit rovný přístup, aby se někdo mohl takto vědomě rozhodnout, že si nepřeje být vzdělán. Jenže to se neděje. Což vyplývá z toho všeho, co jsme slyšeli. Chlapci, muži eh, mají lepší přístup než ženy a dívky. A to je ze tří důvodů. Za prvé, od počátku civilizace muži jsou ti, kdo stanoví pravidla a ženy jsou ty, která, které pravidla přijímají. Je zapotřebí zajistit přístup k vysokému kvalitnímu vzdělávání, aby ženy mohly zlepšit svou situaci, ale ta pravidla, která jsou nastavená, musí být využita k tomu, aby se pravidla změnila a bylo dosaženo změny ve společnosti, což není snadné. A proto je tak užitečné, abychom měli podobné konference, jako je ta naše dnešní. No, druhý důvod je, že eh, že se eh, prosazuje postava eh, správně se chovající dívky či ženy. Všichni víme jako ženy, že musíme být sociálně přijatelné a pro ženu není správné, aby byla fyzikem nebo inženýrkou. Já například jsem fyzička a neměli by se zabývat například eh, strojním inženýrstvím, protože v tom není eh, nic eh, krásného, ladného. A z toho potom plyne ta situace, kdy nemáme stejný přístup ke vzdělávání. V době krize, nejen ekonomické, ale i krize hodnot, bychom neměli umožňovat, aby dívky platily za to, že ke krizi došlo. Děkuji a tím jsme ukončili uh, tento panel. A třetímu panelu uh, o, o posunu uh, k uh, posilování žen a dívek prostřednictvím vzdělávání a Evropské unii předám slovo kolegyně Silvie Kostě, která je předsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání. Děkuji vám. Já jsem velice eh, rád, eh, že eh, tady mohu být teď s vámi. A přicházím z jiné konference v Bruselu, tady z jiné budovy, která se týkala jiného aspektu vzdělávání a sice partnerství univerzit a, a podniku. Takže to je další velice důležité téma. Jsem moc ráda, že výbor pro práva žen Mm, náš výbor uspořádali eh, tuto eh, eh, konferenci a máme tady takovou řídící komi, takový řídící výbor, řídící skupinu uvnitř tohoto parlamentu pro toto téma a jsem ráda, že se můžeme také zabývat tímto tématem při příležitosti Mezinárodního dne žen i pro výbor Eh, OSN pro ženy je vzdělávání žen eh, velice eh, velkou prioritou. Nebudu pokračovat italsky, dovolíte-li, aby to šlo rychleji. Také proto, abychom podpořili mnohojazyčnost v tomto parlamentu. Takže budu pokračovat italsky. Chtěla bych uvést tento kulatý stůl, tuto část rozpravy se třemi řečníky, se třemi zpravodajkami, které jsou nesmírně kvalitní. A dovolte mi prosím krátký komentář. Samozřejmě zde chci srdečně přivítat jak obě dvě řečnice, které jsou našimi hosty, tak kolegyni Lilianu Rodriguez. Myslím, že zde již bylo dobře zdůrazněno to, že eh, se musíme podívat na eh, to, že nejlepším důkazem eh, mírové revoluce v minulém století bylo vzdělávání dívek a žen. A to je nezvratný údaj, protože obrovským způsobem narostla přítomnost žen ve vzdělávání, jak tedy studentek, žač, žaček, tak i učitelek mezi první polovinou a druhou polovinou 20. století. Toto nám ukazuje také určitá mm, to, jak určitá kritéria agendy Evropy 2020 jsou z velké míry dosahované také e, dívkami a ženami, tedy studentkami. Víte, že je tu problém e, pro mladé lidi s předčasným opouštěním škol. Z 12% to jsou dívky a z 16% se jedná o e, chlapce a cílem je dosáhnout 10%. Eh, někde to je v některých zemích 11%, u dívek, a to především v severských zemích Evropy, ale i někde jinde, jako například eh, na Maltě, v, Rumsku, eh, v Rumunsku a eh, v Irsku. Víme, že 20-leté studentky, těch je 42 Takže dívky o více na 40 se dosahují absolutoria ve eh, vysokých školách. Víme nicméně, že stále ještě přetrvávají potíže, a to různými způsoby, eh, protože tu je určitá přímá či nepřímá diskriminace a segregace ve studiu. Třeba, že již došlo k významným změnám, je ale zapotřebí monitorovat situaci. Je tu ještě příliš mnoho spoždění, eh, ženy se zabývají humanitními obory, obory nebo zdravotnictvím, spíše než technickými obory, kde mm, k tomu nejsou natolik, řekněme, pozbuzovány, aby se účastnili mm, studií v technických oborech. E, třeba, že ženy jsou vynikajícími výzkumnicemi, je jich méně. Méně jich zejména v technických oblastech a to e, v těch dovednostech, které nám chybí v Evropské unii například v energetice, v životním prostředí, v technologiích, v digitálních technologiích zejména. Mladých žen, které se zaměřují do těchto oblastí, je tedy velice málo ještě. A musíme se ptát jako ženy, eh, proč se tak děje. Je tu také málo eh, žen eh, profesorek, učitelek u nás je například eh, převážná většina učitele, které mají obrovské zásluhy, ale neúplně všechno funguje ve snižování stereotypů a v posilování sebevědomí dívek a eh, v šíření kultury rovných příležitostí mm, chlapcům a prosazování příležitostí a perspektiv eh, osobního růstu pro všechny. To všechno bychom měli zvažovat. My ve výboru pro vzdělávání a kulturu se snažíme posilovat politiky, které směřují ke změnám, eh, k novým eh, pedagogickým modelům pro učitele a profesory. Je zapotřebí tedy uvažovat nejen o žácích, ale e, také o učitelích. Dívky jsou někdy obětí nebo jsou diskriminovány. E, a proto musí na mysli politiky integrace, e, tak jak jsou chápány v jednotlivých školách, v učebních osnovách, musíme také o nich přemýšlet v souvislosti s některými tragédiemi, k nímž došlo. A ve školách je zapotřebí, abychom se zabývali genderovými otázkami a abychom se zaměřili na interkulturalitu v našich e, politikách vzdělávacích. A já mám raději tuto interkulturalitu než asimilaci dívky se stávají oběťmi nesprávných postojů. Jenom stručně chci říci, že je důležité, aby na příštím zasedání OSN eh, eh, po 20 letech od Pekingu, od konference v Pekingu, aby se hovořilo o těchto tématech týkajících se žen. Eh, my se jim zabýváme v Evropském parlamentu. Myslím, že je zajímavé, tak jak o tom začala hovořit například Michelle Obama, Evropa musí být aktivnější i ve spolupráci s třetími státy, ve spolupráci zaměřená na rozvoj. A my jsme zahájili novou iniciativu týkající se partnerství, eh, ve které eh, hlásáme více za více. A eh, Součástí toho více, co žádáme, je také více vzdělávání žen, více ochrany žen před diskriminacemi Zdůrazněme pozitivní vliv vzdělávání na dívky ve, sni, na, ve snižování eh, chudoby dětí, umrtnosti eh, dětí eh, pro nárůst ekonomického blahobytu. A také to napomáhá podnikatelskému duchu. Musíme ale se zabývat detaily, jít hlouběji. Musíme lépe rozlišovat. Nejedná se již o oddělování vzdělání intelektuálního od eh, zvyšování dovedností. Ve vzdělávání je zapotřebí předávat také hodnoty, eh, typy chování, identitu. To všechno má být součástí sociálních eh, politik a dalších politik. Jsou tu různé aspekty. Jedny jsou sociálnější a další jsou ehm, akademičtější. E, to jsou věci, o kterých musíme hovořit ve škole i mimo školu. Jedná se o takzvané soft skills, ty dovednosti, které má člověk mít, aby byl schopen řešit problémy, aby byl schopen pracovat v týmu, aby ehm, přijímal zodpovědnost vůči ostatním, které jsou nesmírně důležité a e, jsou stejně důležité jako formální dovednosti. A toto je zapotřebí uznávat zejména v tom skrytém e, učebním plánu, o kterém se zde hovořilo. Tedy dovednosti, které jsou neformální a které musí být posilovány, musí předávány v členských státech, musí být uznávány také v učebních programech, v osnovách ve školách, tak, aby posilovali e, úlohu žen na trhu práce je velkou výzvou využívat právě tyto strategické dovednosti. Uh, už jen pár slov. Musíme se zaměřit na vzdělávací eh, modely od eh, samého prvopočátku. Já nejsem proto, aby jediný způsob, který se má používat, a já si myslím, že můžeme takto vést společně diskuzi, protože eh, bohu díky zde máme v parlamentu pluralismus. Já bych nerada, abychom se, abychom se zaměřili na takzvanou neutrální podobu vzdělávání. Protože nejde o to, abychom se snažili být neutrální my máme pomáhat ve vzdělávání chlapcům i dívkám, aby se chovali pozitivně, eh, vyrovnaně a respektovali práva ostatních a eh, pochopili, že eh, rozmanitost, rozdíly posilují jak inkluzi, tak sebedůvěru všech jednotlivců. To je velice důležité. A také si myslím, že ve vzdělávání musíme revidovat různé digitální modely, protože se zcela změnila například eh, terminologie, eh, což mění například i výuku. A v sociálním prostředí je zapotřebí, abychom pochopili, a také to říkala paní komisařka, a také to, o tom určitě bude hovořit naše zpravodajka Rodriguez, je důležité úsilí o vytvoření prostředí, které bude eh, více přijímající pro ženy. Dívky jsou tedy připraveny a potom je tu eh, prázdné místo eh, na trhu práce. Eh, ženy v tom střídání eh, svého osobního a profesního eh, života musí mít příležitost posílit nejen své znalosti, ale své dovednosti, své schopnosti a konkrétně je aplikovat. To si myslím, že bude pomáhat zejména ženám, které mají menší příležitosti v pracovním životě k dalšímu získávání kvalifikace či rekvalifikaci. Je zapotřebí slaďovat to osobní a profesní život. To je strategická věc, podle mne. A jsem šťastná, že zde bylo oznámeno, že chceme postoupit dál ve směrnici o mateřské a rodičovské dovolené. A pak je tu ještě jeden symbolický prvek. Toto úsilí se provádí na školách, na univerzitách a v institucích. Ale pak je tu ještě eh, jedna trajektorie. Eh, a to jsou eh, modely, které se projevují ve sdělovacích prostředcích. A teď mám na mysli Itálii, které, které navrhují neudržitelné modely pro ženy a pro muže. A jsou v rozporu s referenčními hodnotami popírají to, co říkáme my například e, zde na této konferenci. Hovořili jsme o tom i loni na výboru pro ženská práva a rovnost genderu. Také toto úsilí má platit pro podniky, pro podnikatelský svět. Je zapotřebí, aby se e, jednotlivá pracoviště více snažila o skloubení e, práce mužů, práce žen a skloubení eh, osobního života, pracovního života, eh, volného času. Je zapotřebí věnovat se také výzkumu. Například Women Economics eh, ukázalo, že je tu vztah mezi vzděláním a mm, prací žen, jejich zastoupení na pracovišti a na druhé straně zvyšováním HDP neboli eh, že tímto způsobem ženy více přispívají k blahobytu pokud jsou vzdělávány a jsou eh, více zaměstnávány. A že vytváření eh, takových rozhodovacích orgánů, ve kterých jsou muži a ženy, tak eh, to napomáhá inovaci a většímu úspěchu těchto orgánů. Na to všechno musíme myslet při vzdělávání v našem století a je na naší a na vaší generaci, abychom se touto cestou dále ubírali. Není zdaleka všechno hotovo. Je to prostě část cesty, kterou máme za sebou a která nás ještě, další část cesty, která nás ještě čeká. Musíme také nově interpretovat a chránit to, co už jsme vykonali. Eh, omlouvám se, že tak dlouho hovořím, je to pro mě skutečně srdeční téma, teď předám slovo našim expertkám. Nejdříve paní Stanimíře Hadžimitové z Bulharska. Víme, že založila jednu z prvních nevládních organizací v Bulharsku o genderové rovnosti a jako výkonná ředitelka ve své zemi v Bulharsku tedy provádí více než 30 projektů. Prosím. Thank you, Madam Chair. Good morning, uh, dear European and national... Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení poslanci národních parlamentů. Děkuji, že mám tuto příležitost abych se s vámi podělila o, některých, o některé zkušenosti, které jsem získala po té, co se 20 let věnuji otázkám rovnosti pohlaví mužů a žen. Já sama pocházím z technické, nebo působila jsem na technické univerzitě v Sofii, tam jsem tedy vystudovala a pak jsem také vystudovala i ekonomii. Poté, co proběhla pekingská konference, tak mě začalo zajímat právě téma rovnosti mužů a žen a stalo se vlastně součástí mé mysli, zcela změnilo můj život. Posílení postavení žen eh, znamená možnost eh, dosáhnout a rozvinout eh, váš plný potenciál. A pokud se rozhodneme, že postavení, posílení postavení žen a dívek bude naším cílem, musíme právě snahu po posílení postavení žen vložit do centra vzdělávání. Musíme se znovu zamyslet nad vzdělávání, musíme ho znovu posoudit, znovu se za něj zaměřit a také znovu ho definovat. Za prvé musíme vzdělávání znovu posoudit. A je důležité, abychom toto vzdělávání neposuzovali pouze, jak vypadá na základních školách, ale bychom pokračovali i na středních školách a na vyšších stupních. Vzdělávání musí znamenat celoživotní vzdělávání. Také to musí znamenat to, že citlivost k otázkám rovnosti pohlaví musíme začít eh, pozbuzovat již eh, od školkového věku dětí. A my vlastně už před deseti lety jsme zahájili speciální eh, programy, které obohacují osnovy ve 40 školách a také i ve třech mateřských školách. A asi si představíte, že Hmm, tato činnost eh, přináší mnoho Nicméně musí to, musíme také školit učitele, což zase souvisí s tím, že nejsou zatím dobře uspůsobené politiky pro skloubení pracovního a soukromého života. O tom už se také dnes dopoledne několikrát hovořilo. Musíme se na vzdělávání dále znovu zaměřit, podívat se na něho z jiného úhlu, protože vzděláváním se nemyslí pouze gramotnost. Znamená to také globální rozvoj, který souvisí a je součástí procesu globalizace. Co se tím míní? Věci jako je občanství, vůdcovství, sebevědomí, sebeúcta. To všechno se musí stát součástí vzdělávacích osnov. A také tam musíme přidat ještě věci, kterým lidé čelí ve 21. století. Třeba to, že děvčata musí být sebevědomá, ohledně toho, jak eh, vypadají jejich těla. Eh, toto všechno také žádá obohacení školních eh, osnov, ale mm, také je účelem odstranit nedostatečné dovednosti, které jsou v oblasti třeba mezikulturní komunikace. Je nutnost také odstraňovat negativní stereotypy, diskriminaci, racismus a xenofobii. Lidé by se, mladí lidé by se měli naučit kom, efektivněji komunikovat, měli by umět analyzovat globální procesy, měli by si uvědomit lépe svou vlastní roli v globálním kontextu, aby mohli být aktivními účastníky změn ve spravedlivějším světě. Vzdělávání se také musí ještě znovu definovat. Máme zde novou definici UNESCO. Vzdělávání je tedy formální, neformální a také informální. Nicméně to formální vzdělávání stále zastěňuje ostatní možnosti. Právě rozvoj neformálního vzdělávání může hrát důležitou roli v eh, řešení budoucích výzev, jako je třeba i problém násilí na ženách, konflikty a udržitelnost. Eh, teď se zmíním o čtyřech hlavních bodech. <clears throat> Za prvé, eh, lidská práva žen, dále také nutnost soustředit se na potřeby konkrétních specifických eh, eh, skupin ve společnosti. Ve třetím bodě se zmíním o učitelích a ve čtvrtém bodě se zmíním o nutnosti finančních investic. Za prvé, školy by měly být tím nejlepším místem, kde se prosazují lidská práva žen a musí to být také místo, kde se boří stereotypy založené na pohlaví. Ale školy se takto nechovají, snad s výjimkou některých eh, škol v některých skandinávských zemích. Co je zapotřebí? Potřebujeme eh, do vzdělávání také začlenit výuku o eh, lidských právech žen, které se týkají i sexuálních a zdravotních práv a musíme překonat problémy různých náboženských učení, které se snaží učit studenty právě něco opačného. Musíme také um, prosazovat to, že třeba eh, se musí bojovat se sexuálním zneužíváním na internetu, kde 80 obětí jsou právě děvčata mezi 11 a 16 eh, lety. Musíme také pozbuzovat děvčata i chlapce, aby bojovali s násilím na ženách. Musíme o tom mluvit se ženami a musíme také eh, chtít po ženách, aby začaly odmítat roli obětí. Dále vzdělávání má velký dopad na segregaci na trhu práce, o tom už jsme také dnes několikrát hovořili. Musíme se podívat na to, co se ženy vlastně učí a zda to budou pak schopny uplatnit na trhu práce. Souvisí to také se snahou po ekonomické nezávislosti a ještě je zde jedna věc, o které se zde ještě nemluvilo, Souvisí to také s pozdější schopností žen účastnit se rozhodovacích procesů a e, vstoupit třeba do politiky. Ženy jsou e, chudé a nemají peníze na to, aby se zaplatili volební kampaně. A vy, e, právě vy, politikové, byste o tom měli mluvit ehm, když ženy nemají tyto schopnosti, tak pak jsou buď eh, závislé na nějakém eh, podniku nebo na vedoucích eh, v té politické skupině a vlastně začnou je poslouchat. Také jsem se věnovala jedné mm, takové oblasti a viděla jsem celou řadu různých příkladů. Pokud ženy studují primárně sociální vědy, tak pak mají nižší platy, pokud nestudují třeba obory IKT, nakonec jsou na trhu práce marginalizovány a vede to vlastně ke všem dalším stupňům. Ne, um, vede to vlastně k celkově, má to dopad na celkovou úroveň rovnosti ve společnosti. A také je důležité zavádět na středních školách výuku k podnikatelských dovedností. Na tomto snímku vidíte různá čísla z Bulharska, eh, čím protože už jsme jich dnes slyšeli mnoho. Ale chtěla bych upozornit na jednu petici, která byla zahájena tento měsíc. Je právě věnovaná 8. Ehm, březnu. Já jsem tu petici samozřejmě podepsala. Ta petice přemýšlí o tom, co udělat, abychom odstranili tu průrvu v globálních technologiích, která je mezi muži a ženami. Ta petice říká, jsem přesvědčena, že pokud má být svět prosperující, tak také závisí na tom, aby ženy a dívky měly rovný přístup k vědám a k technologiím. Vyzývám svou vládu, regionální instituce a také OSN, aby zajistili, že ženy a dívky budou také v centru eh, vědecké a technologické revoluce. A také dále žádáme, aby odstranili veškeré překážky pro rozvoji a vývoji a využívání technologií, aby také zvýšili investice do vzdělávání dívek v oblasti přírodních věd a technologie, aby také zaručili to, že ženy a dívky se budou moci plně účastnit v rolích eh, eh, vývojových pracovníků a inovátorů, také, že musí zajistit i to, že věda a technologie budou eh, odpovídat na potřeby žen a dívek. Čili dále druhý bod se týká přístupu k některým specifickým skupinám společnosti a jejich specifickým potřebám. Za prvé to bude etnická skupina nebo etnické skupiny a ta druhou skupinou budou eh, přistěhovalkyně. Takže za prvé, jak je to s romskými ženami a romskými dívkami? Víte, že mají spíše nižší úroveň vzdělávání, do školy chodí menší počet roků a také pravděpodobně ze školy odejdou dříve. Um, souvisí to vlastně i s nedostatečnou sexuální výchovou. Tyto dívky častěji otěhotní v raném věku. A romské ženy jsou také um, o trochu méně gramotné v těch statistikách. Ale podívejme se teď na tu poslední větu. Ředitel nebo ředitelka eh, agentury, která se věnuje vzdělávání etnických skupin, eh, řekla, že mezi lety 2000 a 2014 došlo k určitým pozitivním změnám, například v Bulharsku. Takže mm, mm, romské ženy teď nejsou, není u nich tak velká pravděpodobnost, že by nedokončili vyšší vzdělávání a také se snížila pravděpodobnost, že odejdou dříve ze školy, než dokončí školní docházku. A také se zvýšil počet eh, romských eh, studentek na vysokých školách, což je opravdu velký krok vpřed. Teď bych se chtěla ještě vyjádřit eh, k přistěhovalkyním. Myslím si, že zde musí být specializované programy pro možnost intenzivně studovat místní jazyk. Musí to být jak pro ženy, tak pro muže, jak pro děvčata, tak pro chlapce. A jak je to s učiteli? Potřebujeme, aby učitelé pracovali se zaujetím a aby to byli jak učitelé, tak učitelky. Musí e, tito pedagogové by také měli projít speciálním školením o rovnosti mužů a žen. A ještě jednou chci zdůraznit, že učiteli, myslím učitele i učitelky. A asi víte, proč to musím zdůraznit, protože jsem opravdu byla překvapená, když jsem si třeba přečetla seznam členů eh, poslanců ve výboru ehm, FEM, tam vlastně byly pouze dva muští členové a tady tedy, když se dnes podívám do toho obecenstva, tak eh, vidím, že jsou zde mm, spíše ženy než muže. Takže vlastně stejnou věc tu zdůrazňuji i u těch učitelů. Také ještě potřebujeme více financovat do vzdělávání. Má země v tom bohužel tedy není příliš dobrá. na vzdělávání nakládáme 3,5 HDP, což eh, je opravdu nestačí. A na závěr bych ještě chtěla říci, že je zapotřebí, aby všichni studenti měli přístup ke vzdělávání, aby měli přístup ke kvalitnímu veřejnému vzdělávání. No a nakonec bych ještě řekla, bych chtěla ještě citovat to, co je v akčním plánu na rok 2016-2020, je to plán Concord a souvisí právě s politikou eh, rovnosti genderu. Evropská unie by měla prosazovat vzdělávání citlivé na genderové otázky, jak interně, tak externě, prostřednictvím toho, aby umožnila členským státům vyměňovat si mezi sebou osvědčené postupy, jak mezi sebou, tak i se, tření, se třetími zeměmi. Děkuji za pozornost. Many, many thanks for this important... Eh, mnohokrát děkuji eh, za eh, toto důležité vystoupení a také za to, že jste se s námi podělila o konkrétní zkušenosti a návrhy. A teď dávám slovo Eh, naší druhé zpravodajce eh, vždycky na 10 minut, eh, paní Zeilinger. Aktivist, je to aktivistka a, a která pracuje mm, nebo usiluje o ochranu žen proti násilí a zabývá se sebeobranou. Prosím, máte slovo, to bude zajímavé. Uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Budu tady hovořit o něčem, eh, co eh, zapadá do toho neformálního eh, vzdělávání, neformální části vzdělávání, o kterém hovořila předřečnice. Budu tady hovořit o feministické sebeobraně. O feminismu už jste toho možná slyšeli hodně z mých úst. Myslím si, že sociální změna, která má dosáhnout skutečné Eh, rovnosti není možná bez feminismu. Feministická sebeobrana je taková tradice, už 110 eh, let eh, stará, která je zakořeněná v kritickém lidovém vzdělávání. Má to že nám vštípit kritické smýšlení o sociálních, politických a kulturních a vzdělávacích podmínkách, ve kterých žijeme a, žijeme a které vedou k e, násilí založenému na pohlaví a také to má podpořit solidaritu mezi ženami. Uplatňujeme principy, které vyplývají z feministické pedagogiky. Jedním z těchto principů je e, e, soulad mezi cíly a metodami. To znamená, že pokud chceme eh, eh, pracovat na posílení postavení, tak to musíte dělat dobrovolně. Eh, a nemůžete nutit ženy k tomu, aby získaly silnější postavení. Jedná se také to, o to, že se musíme postavit vůči ostatním. Dalším principem feministické pedagogiky je Mm, mm, toto pro, promítnout do, eh, žen v celé, do postavení žele, ženy v celé společnosti. Jde také o to prostě poznat eh, sebe samu, eh, být sebou samotnou a mm, být schopna činit životní volby a to všechno v prostředí, ve kterém žijete. A potom je tady parcialita, To znamená před svědčení, že každá žena a dívka je odbornicí na svůj vlastní život a jako učitelé máme mm, odpovědnost eh, postavit se eh, po jejich bok a umožnit eh, jim naplnění jejich životních voleb, i když osobně možná nebudeme souhlasit s volbou, kterou oni budou činit. Učitelka eh, feministické sebeobrany eh, znamená nejenom, že se politicky angažuji v těchto eh, věcech, ale také v dalších věcech, které se týkají rovnosti pohlaví. Potom je tady také velice důležitá věc boje, boje proti jakéhokoliv jinému typu útlaku, nejenom tomuto, ale i homofobii, lesbofobii a všem dalším eh, fobím a ismům, o kterých si, které se dokážete představit. Takže ono to je tak. Ten feminismus je tak eh, trochu eh, průřezová věc. Já tady hovořím eh, z pozice aktivistky, eh, které, eh, která pracuje v malé organizaci tady v Bruselu. Pracujeme tady v francouzsky, nizozemsky a mezinárodně hovořící komunitě a snažíme se bránit nebo provádět primární prevenci násilí na ženách. Primární znamená ještě předtím, než k nějakému násilí dojde. Pracujeme s velice malým týmem a každý den eh, se eh, snažíme eh, přežít, abychom byli schopni si zaplatit plat, získat granty, naplňovat všechny, vyplňovat všechny formuláře, výkazy, hlášení a tak dále. Já jsem si jistá, že všude jsou, taková, všude jsou takové organizace, které jsou malé a bojují o uznání My eh, samozřejmě eh, neděláme jenom ty, eh, ta školení v sebeobrany, ale pracujeme také na vzdělávání v oblastech strachu z trestné činnosti a snažíme se, aby se ženy cítily bezpečně ve společnosti a aby se nebály vstoupit do veřejného prostoru, do politiky, do, na ulici, do médií. A, a, a takto se nám podařilo a, vyškolit více než 700 eh, dívek a eh, žen eh, ročně a tím jsme se vlastně dostali i k daleko více lidem, protože máme také mm, publikace, konference a další věci. Co to je vlastně ta feministická sebeobrana? Většina lidí, když o tom bude hovořit, tak je eh, napadnou bojová umění. A ono to není karate, není to aikido, není to eh, bouchání a kopání a škrábání eh, nebo vyškrábávání očí někoho jiného. Často je pravda, ale jde spíš o to, abychom měli dostatečnou sebedůvěru, abychom, aby někdo věděl, že může říct ne a, a zvolit si to, co chce sám. Jedna eh, definice, protože existuje řada eh, různých metod feministické sebeobrany, jedna definice, na, kterou, eh, na které se shodnou všichni učitelé, mm, je, že to je všechno, díky čemu jsou ženské životy bezpečnější. Všechny metody, které já znám po celém světě, mají čtyři hlavní složky. Ta první je, jsou kritické a správné informace o násilí na ženách Eh, obíhá spousta mýtů ohledně toho, co to je násilí na žena, komu se to děje, za jakých okolností, kdo jsou pachateli. A všechny tyhle mýty nám eh, nepomáhají eh, připravovat se proti násilí. A potom jsou tady další preventivní strategie. Co můžeme udělat, co funguje? Jde o to, abyste znali zpráva, svá práva a zákony společnosti, ve které žijete, abyste věděli, jaké jsou služby, když je budete potřebovat. Potom eh, jsou to eh, techniky eh, verbální obrany a asertivity. Děláme spoustu věcí, cvičení praktických, aby člověk byl schopen reagovat v každodenní situaci, kdy nejsou respektovány naše hranice, kdy jsme proti sobě diskriminováni, kdy jsme diskriminováni. Snažíme se bránit těmto situacím a, a u většiny těchto situací není nezbytné někoho fyzicky bouchnout. Musíte eh, se naučit uh, způsoby, jak můžete mluvit, abyste zabránili vzniku takové situace. Samozřejmě jsou tady uh, uh, velice jednoduché techniky fyzické obrany a sebeobrany a to je velký rozdíl oproti bojovým uměním. Uh, toto se můžete naučit za den, dva a nepotřebujete na to ale ta uh, školení, abyste se stali mistry. A důležitá je také psychologická příprava, kterou potřebujete, abyste překonali ty překážky. Eh, které jsme eh, získali během vzdělávání a socializace, tak abychom eh, zabránili situaci, kdy nechceme říkat ne a kdy je nezbytné třeba někoho zranit, abychom byli bezpeční. Takže ta feministická sebeobrana není nic, co se týká osobního rozvoje. Jedná se o kolektivní vzdělání, jedná se o vytváření strategie mezi ženami, kolektivní strategie a také eh, o solidaritu. Jedna z nejdůležitých věcí v našich eh, eh, školních je, že pokud chcete změnit společnost, ve které žijete, tak to nemůžete dělat sama. Musíte se sejít s dalšími ženami a to tak, aby jedně tak tu změnu zapřičiníte. Feministická sebeobrana také spočívá v poznání vlastních hranic, Eh, v tom, kdy nejsou eh, respektovány a eh, v poznání práva říci ne při jejich narušení. Samozřejmě jsou tam některé fyzické techniky sebeobrany, tady vidíte jednu z nich. A také se jedná o přemýšlení o tom, jaký může být život v bezpečném prostředí a jak to dosáhnout. Jedna z věcí, o kterých vždycky hovoříme, je, jestli to opravdu funguje. A dobré, dobrá zpráva je, že ano. Od 70. let výzkumy ukazují velice jasně, že ženy, které odolávají násilí, mají eh, velmi dobrou, eh, nebo se postaví násilí, mají dobrou eh, šanci dostat se z té situace. Funguje dobře naslouchat intuici a reagovat včas tak je dobré eh, reagovat s nedůvěrou a zlostí, než eh, se eh, strachem a váháním. A velice důležité je nepoužívat jednu strategii, ale mnoho strategií. Ta nejefektivní strategie je křik, útěk a fyzický odpor. Jeden eh, z mýtů, který eh, panuje o ženské sebeobraně, je, že pokud kladete eh, odpor, tak se to zhorší. Výzkum ukazuje, že ne. Nejhorší věc, kterou můžete udělat, je zůstat pasivní. To je ta nejdiskantnější strategie, kterou si můžete zvolit. Pokud budete klást odpor fyzika, tedy verbálně, neverbálně fyzicky, tak máte největší šanci, jak uniknout s nejmenšími škodami. škodami. Prevence eh, má samozřejmě také eh, další eh, dopady. Existuje poměrně velký počet výzkumných zpráv, které ukazují, že ženy a dívky, které se účastnily školení o feministické sebeobraně, jsou sami Eh, lépe eh, efektivnější. Eh, to znamená, že jsou přesvědčené o tom, že jsou schopné změnit své, svůj život a lépe se zorganizovat. Také se více účastní života, méně se bojí, jsou méně úzkostlivé a mají méně takového toho vybíhybavého chování, které omezují mobilitu a účast na společnosti. Takové vyhýbavé chování znamená zůstávat doma, nechodit ven jinak e, tedy e, sama a vyhýbat se některým nebezpečným místům. Feministická sebeobrana také e, zlepšuje určitý, určitou představu o těle a rozbourává stereotypy. A také se to používá v v léčbě eh, PSTS v důsledku, tedy posttraumatické stresové poruchy v důsledku eh, násilí. Eh, je to velice dobrá věc, já jsem z toho nadšená, už to praktikuje prakticky 20 let, a, ale potřebuje to velkou podporu ze strany ženských hnutí a ze strany politiky. Proč o tom nehovořit vlastně v té nadcházející zprávě o posilování dívek ve vzdělávání ze strany Evropské unie? proč eh, neintegrovat feministickou sebeobranu do národních eh, plánů proti násilí na ženách a na dětech? Velice důležité je také, že eh, ženy mají kolem sebe prostory, který potřebuje být bezpečný, kde je třeba, aby se scházeli a je třeba, aby ho bránili, kde můžou vytvářet strategie, které povedou k sociální změně. A závěrem svého příspěvku bych eh, vás eh, ráda vyzvala, abyste se zamysleli nad tím, jak by vypadal svět, kde každá žena, každá dívka zná sebe samotnou, zná své hranice, má eh, svá pravidla, zná svá pravidla a ví, jak je bránit. Každá žena a dívka má, by měla dovednost, mít dovednost říct ne a prosadit ho, když eh, toto není respektováno. Děkuji. Děkuji, to je zajímavé i pro nás. Jsou tu také eh, dovednosti, které nejsou zas tak soft, které jsou užitečné. Také se jedná o schopnost zvládání emocí a konfliktů. To je také důležitá součást eh, filozofie člověka. Nyní předám slovo naší milé kolegyni Lilianě Rodriguez, která, která nám Mm, představí zprávu o e, posilování postavení dívek prostřednictvím vzdělávání. Já se omlouvám, že budu muset odejít na konferenci, na tiskovou konferenci, kterou máme z Iráče. Proto vám předávám slovo a také současně předsednictví. Máme eh, jen o 15 minut více, eh, po které budeme mít eh, tlumočení. Chci ještě jednou všem poděkovat. Bom. Thank you. Uh... Děkuji. Mám jenom 10 minut. Takže vypustím velkou část ze svého připraveného materiálu. Představím vám tedy cíle naší zprávy a budu hovořit o pilířích. Budu mluvit portugalsky, protože většinou hovořím si materským jazykem. Doufám tedy, že ještě tlumočení máme. Děkuji tedy všem, děkuji kolegům eh, z panelu, eh, všem panelistkám, které promluvili v tuto chvíli. Já teď nebudu představovat právní rámec ani eh, čísla, která byla předložena v průběhu semináře. Tato zpráva, když mě byla navržena, mne vedla k následující úvaze. Musíme se zabývat koncepcí rovnosti a posilování eh, pozice eh, genderu v soukromém a veřejném životě. V tomto smyslu tedy eh, vzdělávání k rovnosti musí být zahájeno co možná nejdříve. Už na základní škole především a dokonce i v předškolním vzdělávání tak, Eh, aby následně střední školy na toto již mohly navázat. Jsou zde určité základní cíle. Za prvé zajistit rovnost a eh, moc eh, dívek prostřednictvím vzdělávání. Za druhé, respektovat istambulskou eh, dohodu ohledně mm, toho, že vzdělávání má být nástrojem v boji proti genderové diskriminaci. Proto jsme vytvořili pět konkrétních cílů. Za prvé, vytvořit školní vzdělávací kulturu eh, genderové rovnosti. Za druhé, kriticky monitorovat všechny didaktické materiály a učební plány, zlepšit eh, procento žen, které má vrcholné rozhodovací pravomoci a posílit ekonomickou nezávislost žen. Jakmile jsme měli jasno eh, v tom, proč toto chceme dělat a jaké máme cíle, bylo zapotřebí eh, identifikovat způsob, jak toho dosáhnout například podpora eh, vědeckých, odborných, eh, matematických oborů už u dívek, eh, motivovat informační kampaní pro ty profese, které nejsou součástí stereotypu pro dívky a také informovat a školit učitele a profesory, upravovat didaktický materiál, sensibilizovat o genderové rovnosti, a to i u rodičů a zlepšovat procento e, zastoupení mužů ve vzdělávání malých dětí a ve zdravotnictví, v ošetřovatelských profesích, posilovat vzdělávání e, dívek ve školách. E, Vzhledem k tomu, že e, zde jsme mezi e, poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu a národních parlamentů a chci vám všem ze srdce poděkovat za vaši účast, musíme dojít také e, k tomu názoru, že je zapotřebí začlenit všich, všechny do tohoto procesu, kdo mají zodpovědnost v různých oblastech. Zaprvé podporovat tyto vytvoření takových didaktických materiálů a učebních osnov, Ehm, co se týče materiálu eh, informačního a vzdělávacího, je zapotřebí, aby bylo zajištěno, že již budou genderově správně zaměřeny, že budou podporovat rovnost genderovou. A je zapotřebí dávat k dispozici tedy um, učitelům, eh, dětem a eh, poskytovat genderové vzdělávání takto i rodičům a také zaměstnavatelům a dalším eh, organizací. Jako říkala Silvie, neexistuje neutrální škola nebo neutrální osnovy, proto je tak důležité analyzovat učební osnovy. Z formálního pohledu je zapotřebí eh, stanovit jasné směry členským státům, aby zajistili nediskriminaci na základě genderu a že zde budou správně pragovicky pojaty eh, tyto účely boje proti genderové diskriminace v, eh, v učebním procesu a ve vzdělávacím procesu. Je zapotřebí doplnit komplementární činnosti pro formální usnovy, eh, ať už to jsou různé činnosti, které posilují sebe důvěru dívek, Eh, například u eh, posílení tělesných schopností, technologických, vědeckých, až po intelektuální dovednosti. Všechny tyto eh, činnosti následně budou napomáhat rozhodování o volbě osobní životní cesty, která se již nebude řídit stereotypem. Pak tu jsou určité eh, skryté eh, prvky eh, diskriminace. Musíme proto jednat v oblasti socializace, musíme se zaměřovat na jednotlivé prvky vzdělávání, aktéry ve vzdělávání a školství. A osnovy musí být vytvářeny s společně s učiteli a toto vzdělávání v genderové rovnosti se musí zaměřovat jak na eh, tradiční způsob vzdělávání, tak na celoživotní vzdělávání. Eh, musíme se dostat eh, k jednotlivým skupinám učitelů, tak aby učitelé pak mohli kapilárně působit na své žáky a studenty. Jako ve všech osnovách je zapotřebí podporovat eh, mladé lidi v tom, aby se co možná nejvíce účastnili sociálního eh, a politického života. Tento proces musí eh, vycházet ze mm, vzdělávacích struktur, abychom dosáhli mm, vytváření vůčích schopností, tak aby dívky se mohli eh, rozhodovat pro svou profesionální kariéru, aniž by docházelo k profesionální segregaci. A je zapotřebí eh, také se zamýšlet nad eh, kvotami v v mateřských školách a na prvním stupni základních škol ohledně mužů. A teď budu opravdu hodně schrnovat, co jsem připravila, protože máme málo času. Hovořila jsem tedy o technologiích, o informačních technologiích a u toho je zásadní, aby se e, bránilo všemi možnými způsoby e, kyberšikaně a veškerému e, násilí na dívkách a ženách mimo školním prostředí. Musíme samozřejmě vycházet ze škol a z, z místních orgánů, které mají tomuto napomáhat je zapotřebí, abychom podporovali na všech úrovních a ve všech oblastech boj proti stereotypům, proti genderové nerovnosti. A s tím se musí začít už před předškolním vzdělávání a musí se v tom pokračovat po celou eh, dobu trvání života. Některé stereotypy brání ženám, aby se zabývaly kariérou v určité oblasti, kterou by si jinak přáli. A z toho pak plyne, že samotné právo na mateřství, o kterém se hovořilo, nikdy nemá být chápáno jako překážka profesionálnímu životu. Má to být chápáno jako pozitivní prvek eh, v profesionální eh, cestě ženy. A eh, je to současně i výhoda pro celou společnost. To tež platí samozřejmě o otcovství. Tyto cíle, strategie a materiály mají být tedy obsaženy v, v osnovách. To je první fáze. Za druhé je tu plánování programů a jednotlivých eh, aspektů, což má být prováděno výzkumnými eh, ústavy a dalšími specialisty, kteří se zabývají eh, i nadnárodně a napříč různými oblastmi eh, genderovou rovností. Ať už se jedná o knihy nebo digitální obsahy, je zapotřebí podporovat využívání technologií u dívek ve škole i mimo ně. Je třeba bojovat proti genderové diskriminaci které mohou ještě přetrvávat v didaktickém materiálu z koncepčního hlediska. Musíme mm, podporovat rovnost genderovou v didaktickém materiálu a to prostřednictvím týmů složených jak z učitelů, tak z žáků. A také vzdělávání má umožňovat e, dětem, aby byly skutečně v centru toho vzdělávacího úsilí. Musíme brát e, v úvahu a respektovat právo nezletilých a e, posilovat jejich sociální soužití pak už nebude nutné psát zprávy, které budou žádat o respektování rovnosti a důstojnosti v, oblo- v Evropě protože eh, toto se bude odehrávat již ve školách a eh, ta, proto by, bychom měli mít cenu pro eh, respektování a posilování genderové rovnosti na školách. Toto by se mělo podporovat v členských státech, aby se to bojovalo proti sociálním, ekonomickým nerovnostem. A to vyžaduje skutečnou investici, která mm, nevyplývá z politik šetření a ke které je zapotřebí financovat, využívat tedy strategii 2020 a, a další možné finanční prostředky. A nyní zahájím diskuzi. Chci poděkovat všem řečníkům. Máme už jen 15 minut. A děkuji tlumočníkům, že s námi setrvají. Dám jen dvě minuty každému jednotlivému řečníkovi. Slovo má eh, poslanci ze Španělska. Paní Quintanile. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi nejprve pogratulovat všem panelistům, všem hostům, kteří jste dnes vystoupili při příležitosti eh, oslavy tohoto dne. Je to velice důležité pro Evropský parlament. Slavíme zde Mezinárodní den žen. Hovoříme o posílení postavení žen a dívek prostřednictvím vzdělávání. Podívejme se na situaci v našich vlastních zemích. Podívejme se na situaci v EU. Víme, že 54% žen eh, začíná studovat eh, na univerzitách ve Španělsku. Eh, ve Španělsku je to dokonce 60% žen. Takže jak to, že se ty ženy z těch univerzit pak nedostávají na pozice s rozhodovacími kompetencemi? proč eh, vypadají ty um, průzkumy pracovního trhu tak, jak vypadají, proč je už největší nezaměstnanost, proč ženy nejsou více zapojeny do rozhodování, kde jsme tedy selhali, kde se nám, kde byla ta chyba, ehm, kde se nám nedaří bořit ty stereotypy, proč ženy nechodí, ehm, proč se ženy <clears throat> neúčastní více politiky. Dnes zde slavíme Mezinárodní den žen 40 let eh, po první konferenci žen, která se konala eh, v Mexiku a také mnoho let poté, co se konala ta pekingská konference. Takže jak to, že se to stále nedaří? Jak to, že stále selháváme? Jak to, že se stále eh, nezdařilo dostat více žen na, ta rozhodovací, na ty rozhodovací pozice. Měli bychom apelovat na všechny vlády, když posílíme ženy, tak posílíme celé lidstvo, všechny lidi. A o to přece jde. My jsme zde často členy různých výborů pro práva žen v národních parlamentech, máme zde i speciální výbor pro práva žen zde v Evropském parlamentu. Takže musíme se ještě více spojit s členskými státy, musíme ještě více hovořit o dokumentu z Pekingu a i o agendě na období po roce 2015. Musíme více pozdvihnout své hlasy a musíme uči- pracovat ze všech sil na tom, aby hlas Evropské unie byl v této debatě lépe slyšen, aby ženy získaly více moci, více váhy, aby také byly lépe zapojovány do rozhodování. Dokument Evropské unie, který bude schválen je dokumentem, který eh, předložili členské státy, které neusilují tolik o eh, rozvoj žen, protože musíme to tak říct, některé vlády prostě nechtějí, aby eh, tam ženy měly lepší postavení, aby ženy byly členkami ministerských kabinetů a tak dále, takže je třeba ještě na tom pracovat. Eh, eh, eh, Nyní bych chtěla dát slovo paní Kotel z Francie. Agora darei então a palavra à senhora deputada Berdet. Přítomná paní zde asi není, takže paní Berbel ze Spojeného království. Děkuji za slovo. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat panelistům za velice zajímavé prezentace, a které trvají vlastně už celé dopoledne. Mě překvapilo, že v rozvojových zemích dív, děvčata třeba nechodí do školy kvůli tomu, že v těch školách nejsou toalety a že tam nejsou hygienické potřeby. A já jsem takové školy viděla. V těch zemích mají lidé spíše mobilní telefony, než aby měli doma záchody. A jak je to v Evropě? V Evropě děvčata i chlapci musí chodit do školy, ale jde o standardy a o očekávání, která přenášíme na děti a jde o to, co očekáváme od dívek a co očekáváme od chlapců. Dnes jsme také slyšeli o sexuální výchově. Víme, že to je naprosto zásadní pro děvčata, ale i pro muže, pro e, chlapce. Muži by se měli více učit o vztazích e, a možná by potom třeba také nebylo zapotřebí, aby ženy měly speciální kurzy sebeobrany. Takže možná bychom měli více hovořit o sexuální výchově, ale také o vztazích, o našich tělech. Mělo by se o tom ve školách více hovořit. Také chci říci, že hormony eh, mají velký vliv na rozvoj mladých lidí. Často se to vlastně nebere příliš v úvahu. Jde o to, že mm, děvčata a chlapci se učí jiným způsobem v různých obdobích svého života, ale myslím si, že nemá cenu dávat je do oddělených škol. Spíše jde o to, abychom si to uvědomili, tyto různé mm, vzdělávací potřeby. A školy by měly být eh, flexibilnější ve svých eh, systémech. Nicméně Musíme mít takové vzdělávání, které bude přiměřené jak pro děvčata, tak pro chlapce. Také podle mého názoru je zásadní pokračující celoživotní vzdělávání. Já jsem vlastně odešla ze školy, když mi bylo 15 let. Rodiče si mysleli, že by bylo lepší, abych se vdala, než abych dále studovala. A já si myslím, že to je velice tedy důležité, aby ženy, které odešly ze školy dříve nebo musely přerušit vzdělávání, aby měly možnost pokračovat ve vzdělávání. Velice často to jsou ale různé komunitní organizace, které toto vzdělávání nabízejí a ty. Um, ty na to nemají dost peněz. Já jsem tam studovala kurzy nějaké péče o květiny a e, vaření, ale nakonec tedy jsem zde dnes v Evropském parlamentu. Mm, dobrý den, nyní pan nebo paní Benjamin. Mm, děkuji, paní předsedající. Je pro mě velkou ctí být dnes přítomná. Zastupuji zde eh, vrchní sněmovnu, sněmovnu Lordů Spojeného království, britský parlament. Jsem také eh, rektorkou univerzity já jsem také jednou z, mála, eh, z malého počtu eh, žen a žen tmavé pleti, které jsou v takovém postavení ve Spojeném království. A když tedy hovořím o pleti, o barvě pleti, tak bohužel tedy vidím zde eh, pouze asi pouze jednoho nebo dvě osoby, kteří mají stejnou barvu pleti jako já. Takže to je také věc, které se musíme věnovat ve vzdělávání. Je to velice zásadní, pokud chceme pokročit před. Maminka mi vždycky říkala, když jsem vyrůstala, s pěti sourozenci, že vzdělávání je určitý pas, kterým se dostaneme do života. A my jsme všichni se chopili té příležitosti a z toho důvodu jsme také dnes úspěšní. Takže snažili jsme se využít vzdělávání, snažili jsme se také změnit svůj život, ale i život i ostatních a snažili jsme se, abychom změnili svět v lepší, než jak jsme ho nalezli. Takže pokud ženy se budou mohou účastnit tohoto procesu, Eh, tak je to zapotřebí. Musí zde dojít k takovým, eh, musí se vlastně dojít ke změnám ve světě. Ženy všech kultur z každého prostředí musí mít možnost, aby mohly hrát svou roli, aby z dnešního křehkého, rozklísaného světa učinili klidnější místo k žití tam, kde každý bude mít pocit, že má svou hodnotu. A jak už jsme slyšeli dnes dopoledne, když chceme na, na pomoci tomuto procesu, tak také muži si musí uvědomit, že i oni v tom hrají svou roli. A už to zase vlastně třeba začíná tou sexuální výchovou. Je důležité ukázat eh, chlapcům a mužům, jak je důležitá rovnováha mužů a žen a je důležité eh, bořit takovou tu ignoraci, bořit stereotypy, násilí. A mě, mě třeba hrozně mrzí, že děti dnes vlastně jsou vystaveny e, pornografii na internetu, vidí tam e, vlastně ty vztahy mezi ženy a, ženami a muži, e, které tedy mm, působí negativně. Takže je důležité, aby lidi měnili způsob myšlení a také musíme učit i malé děti, že musíme být, že musí být sebevědomí, že musí přemýšlet o ostatních a že také musí mít odvahu měnit věci a dělat věci jiným způsobem, aby pak dokázali změnit celý svět. Eh, eh, e, Děkuji vám. Děkuji, Děkuji vám. Já bych eh, vás opravdu všechny požádal, abyste se omezili na dvě minuty, protože brzo nám skončí tlumočení a teď tady máme zástupkyni z Jirska. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda přivítala příležitost, že tady dnes můžu vystoupit. Eh, Ta konference byla úplně skvělá a je skvělé, že je tady tolik žen. A tím spíš jsem, eh, nebo chtěla jsem to eh, říct hodně, co už řečeno bylo, ale nemůžeme přehnat zdůrazňování těch věcí, o kterých jsme tady hovořili. Pokud bych měla pohovořit o irském vzdělávacím systému, tak strukturálně chlapci a děvčata jsou na stejné úrovni, nicméně v některých oblastech jsou různá pohlaví nedostatečně za stoupená. Stávající vládní politika se e, zaměřuje e, spíše na Eh, zaměřování některých alternativních, nebo eh, na, na, volbu některých alternativních předmětů jednotlivými pohlavími. Třeba eh, jsou tady některé předměty, kde nejsou dostatečně dívky zastoupené a musíme tam zlepšovat, čili věda a technika a inženýrské obory, matematika. Jako někdo, kdo se vracel do vzdělávání, Eh, a současně vychoval eh, pět dětí eh, a vstoupil do politiky velice nedávno. Myslím, že bychom měli lidem dát dostatečnou příležitost získat vzdělání. Někdo před třemi lety, kdyby mi někdo říkal před třemi lety, že budu moci hovořit v Evropském parlamentu, tak bych to bývala nevěřila. Takže dejte, že nám eh, šanci a určitě eh, budeme eh, schopni dostat příležitosti. Jsou tady příležitosti k lepšímu rovnosti pohlaví a zlepšily se, zejména v rozvinutém světě v poslední době tak jsou určité bariéry pro ženy s dětmi, které se chtějí vrátit do práce. A, a péče o děti a, a něco stojí a v přístup k a, této péči je obrovská bariéra, včetně a, finančních nákladů. Já si myslím, že nemůžeme dostatečně zdůraznit to, jak je nezbytné mít přístup k takové péči. Eh, od té doby, co v Irsku je rovnost pohlaví v naší legislativě, tak se situace zlepšila. Teď máme eh, eh, podstatně více mm, už žen v technickém vzdělávání a myslím si, že se to dále bude zlepšovat. A teď dostane slovo poslední řečnice. Už jenom minutu, že pak už nebude tlumočení. Vaše jméno je paní mm, Liliana Malvušik eh, ze Srbska, myslím. Což ještě? Jo. se na sledujícím opštim principu. Dámy a pánové, eh, systém školství v Srbsku je eh, založen na následujících zásadách rovnost a přístupnost k vzdělávání a výchova k plnému k rovným právům žen a dospělých žen a mužů. Potřebujeme mít přístup ke všem úrovním vzdělávání pro děti. Jedna z hlavních cílů eh, vzdělávání v eh, Srbsku je respektovat eh, rovnost, pokud jde o národní i kulturní, i náboženskou e, rozdílnost, i rozdílnost pohlaví. Potom tady máme také zákon o učebnicích, e, které musí e, obsahovat antidiskriminační doložky. Například máme tady také soubor vý, hlášky k obecné demokratizaci v Srbsku. To, ta, ta přináší změny ve školství a některé eh, základní, eh, některá základní pravidla se změnila ohledně pravidel eh, práv žen a rovnosti pohlaví. V roce 2020 náš systém má už zajišťovat základ pro každého, včetně žen, pro, aby si získal místo ve znalostní společnosti aby se ženy mohly dostat do politických, eh, společenských a dalších eh, oblastí eh, společenského života. A na základě stávajícího, stávající situace v Srbsku se tedy stanovují příslušné cíle, včetně kvality i procesu. Naše větší pokrytí srbské populace na vší eh, eh, vzdělávací úrovni eh, od předškolní až k vyššímu vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání. Ten, ta struktura systému školství musí být harmonizována s přímými potřebami jednotlivců. A, a zvyšujeme eh, využívání těch eh, vzdělávacích zdrojů a naše vzdělávací strategie eh, do roku 2020 toto odráží. Mikrofon, prosím. Já vám všem děkuji a zvu vás na koktejl tady v mezaninu v druhém patře.